Good afternoon, everyone, and uh, welcome to this. Uh, Vítejte na zasedání. Přecházíme k bodu oznámení předsedy. Že v důsledku časové tisně jsme to odložili předchozího zasedání. Tak pokud je o ekonomický dialog s Francií, byli jsme informováni, že pokud je o setkání s prezidentem Hollandem, tak pan Moskoviči se nebude moci zúčastnit ve čtvrtek 14. listopadu zasedání Ekonu ve věci ekonomického dialogu a výměny informací s členskými státy. Bylo to tedy přeplánováno na únor 12. února odpoledne. Návštěva eh, výbor pro zahraniční záležitosti švýcarského národního skromáždění navštíví tedy Evropský parlament ve středu 13. listopadu. A vyjádřili přání se setkat se představiteli několika výborů, včetně Ekonu, a ti kolegové z Ekonu, kteří mají zájem o vztahy se Švýcarskem, včetně otázek, jako, je, jako jsou daně, bankovní unie, aktiva a tak dále, jsou vyzýváni, by se zúčastnili toho zasedání od 9 do 10. 13. listopadu. Sekretariat Ekonu zašle další informace e-mailem. Pokud jde o další trialogy, které pro, probíhají, 22. října ve Štrasburku, trialog, který se zaměřuje na otázky vládních intervencí a je to pod okruhem předběžné rekapitalizace, flexibility, nástroje pro stabilitu a otázky třetích zemí a vztahy mezi domácími a hostitelskými zeměmi. Tam bude dialog 12. listopadu. Dále Omnibu, Omnibus 2, 12. 12. trialog se uskutečnil eh, v koncem října. Parlamentní vyjednávací tým se vyjádřil k mm, poslednímu textu předsednictví ohledně dlouhodobých záruk. To zahrnuje i dotazy na další vyjasnění ve snaze o usnadnění závěru k této otázce. Předběžná reakce komise byla pozitivní. Předsednictví vyjádřilo eh, všem obavy, že jakékoliv další změny mohou eh, narušit rovnováhu celého balíčku. Eh, byl obdržen pozitivní eh, feedback od předsednictví a tř, další, eh, dále 13. Trello Omnibusu je naplánován na 13. listopadu. A nyní přecházíme k bodu 14 na pořadu jednání. A eh, to se týká úspěchů a selhání v krizových zemích. Přičemž obracím vaši pozornost na to, že tato událost není uh, žádným formálním zkoumáním situace v krizových zemích. Výbor Econ požádal eh, povolení k tomu, aby vypracoval zprávu z vlastní iniciativy o krocích komise, centrální banky a dalších institucí v krizových zemích. A to, co dnes uslyšíme, může být další vstup do tohoto procesu přípravy zprávy, jakmile bude schválená, povolená. Takže vítám mezi námi řečníky, jejichž životopisy byly dány k dispozici e-mailem. A ještě jednou připomínám, že smysl tohoto slyšení je zamyslet se nad úspěchy a neúspěchy v zemích eh, v krizi. Samozřejmě, že je tady spochybňována demokratická legitimita i ty samotné výsledky. Krátkodobé účinky mohou být eh, odlišné od dlouhodobých. Eh, programové země a eh, jejich vztah s Evropskou unii mohou pochopitelně mít prospěch z tohoto přeskumu, včetně analýzy toho, co kde funguje a co ne. Připomínám, že e, slyšení bude mít dva panely. První bude přeskoumávat tedy tu zpětnou vazbu mezi bankami a státy a dále strukturální reformy implementované v, v krizových zemích. Začneme vždy krátkou prezentací ze strany pozvaného odborníka a pak catch the eye. A po prezentaci bude následovat výměna názorů nejprve formou catch the eye a v druhém sledu pak také Catch the tedy eh, a pak budeme mít slyšení také s ECB, e Evropskou komisí a MMF. Máme seznam řečníku v tomto případě, v tom druhém případě. Teď eh, dávám rovnou slovo Polu Jorionovi z Univerzity VUB v Bruselu. Připomínám, že pan profesor má pět minut. No, excuse me, you can... Zůstat tam, kde jste. So five minutes. Should I start? Can I be heard? Slyšíte mě? Nejdříve, pane předsedo, eh, bych rád připomněl, že eh, původně jsem dostal 10 minut, tak eh, nevím, jestli je to v pořádku. Ano. Omlouvám se, pane profesore, je to 10 minut, říká předsedající. Děkuji. Já jsem nazval uh, s Uh, moji přednášku eh, Budoucnost eurozóny z hlediska eh, úrokových sazeb. Budoucnost eurozóny eh, lze vnímat jako logický problém. Pokud nebude vyřešen, tak bude možné ho alespoň zásadně vyjasnit. Pokud se na tu otázku podíváme z eh, pohledu eh, eh, kupónu na dluh státu u těch zemí, které patří do eurozóny. V rámci v ekonomické zóny, kde se uplatňuje jedna měna, tak by měla platit jenom jedna úroveň kupónu Oci zakladatelé představ, bez pochyby předpokládali, že tak to bude u jejich zóny, jinak nebo se to k tomu eh, vyvine. Nepředstavovali si, eh, že eh, by tady mohlo být nějaké velké riziko. Skutečnost, že kupóny se liší v eurozóně, je, eh, nebo ta úroveň jejich eh, je eh, v alarmujícím příznakem stávajících problémů. Jenom vám připomenu, co takový kupon vlastně znamená. Pokud je eurozónu, tak je třeba zvážit tři složky úrokové sazby, které odrážejí nejenom hospodářské, ale i politické okolnosti, v kterých se nacházejí jednotlivé člen, jednotliví členové zóny. Zapomněte, je to likviditní prémie, potom kreditní prémie a potom prémie za konvertibilitu. Když budu hovořit zvolit eh, konkrétní eh, kupon jednotlivého státu, tak budu hovořit o úrokové sazbě složené z těchto tří eh, složek, i když ta úroková a konvertibilní prémie v jedném případě mají nulovou hodnotu. Eh, likvidní prémie je součást úrokové sazby a odráží to, že dluhový nástroj nejsou peníze jako takové, ale komodita, ze které se stanou peníze v nějaké době v budoucnosti. Prémie za likviditu je cena vyjádřena úrokovou sazbou za takovýto odklad. Eh, likvidní prémie na určitou splatnost v určité měně je eh, určena mocenskou váhou mezi potenciálními věřiteli a Eh, mm, vypůjčiteli na eh, takovéhoto finančního produktu na eh, kapitálových trzích. Nabídka a poptávka je jeden z, maktoru, z faktorů té mocenské rovnováhy. Obyčejně likvidní prémie se liší mezi měnami a tím odráží okolnosti hospodářské zóny, kde platí každé. Takovéto diskrepance otevírají prostor pro arbitráž, kterým eh, se eh, říká přenositelný obchod. Eh, peníze se lze půjčit ve měně, kde likvidní premie je poměrně nízká a investovat tam, kde je případně veliká. Kreditní prémie si účtuje věřitel jako pojištění proti v riziku, že jistina nebude splacena. Obojí mu se říká eh, kreditní události. Máme eh, eh, specifický trh pro takové premie, a sice trh s CDS, se zlopy úvěrového selhání a, ale eh, také to lze udělat eh, z nekrytých, takzvaných nekrytých nahých CDS pozic. Konvertibilní eh, prémie se týká rizika, že poskytnuté peníze v jedné měně budou splacené v jiné, například v, po návratu ke drachmě e, nebo eskudu. A teď se vrátím k eurozóně. Kupon tedy jednotlivých států v eurozóně. Pokud eurozóna je nejznámějším eh, případem, kde eh, státní dluh eh, jednotné splatnosti v jedné měně může být za různé kupóny, tak je tady, tak tady pořád platí, platí princip, že státní dluh jedné splatnosti má pouze jednu likvidní prémii Prostě jde tady o rozdíl mezi těmi jednotlivými eh, prémiemi. A je tady akorát eh, jediná země, kde rozdíl eh, je nulový, a sice Německo. V Německu není připočítávána žádná kreditní prémie k kuponu na jeho obligacích. Spíše je Německo vnímáno jako pravděpodobně poslední stát, který nepadne v případě eh, rozpadu eurozóny a proto se eh, tady není žádná prémie za konvertibilitu u eh, v německého státního dluhu. Ve článku z roku 2012 tragédie Evropská unie a jak ji vyřešit, George Soros navrhl, aby Německo opustilo eurozónu kdyby eh, k něčemu takovému došlo eh, kapitálové trhy to eh, vzali na vědomí, tak potom německé dluhy by si začaly, k těm se začala připočítávat negativní konvertibilní premie, snižovala by se v úroková sazba za celkový kupon Eh, protože eh, v Německo, eh, německé, euro by se devalovalo vůči obnovené německé marce. Takzvaný spread toho kupónu u jiného národního státního dluhu je součtem té kreditní a konvertibilní premie. Jakmile myšlenka že by eh, jeden stát v eurozóně přestal eh, splácet a eh, nebylo potvrzeno, že taková země neodpustí zónu, cena jejího úvěru poklesla nad, nebo vyrostla nad nulu. A od té eh, doby eh, existuje určitá, eh, určité riziko v rozpadu zóny. Nedůvěra v schopnost země splácet zvyšuje v úvěrovou prémii. Pochybnosti, které souvisejí se solventností, Jednoznačně eh, je také jasné, že eh, cena eh, za konvertibilní prémii se potom přidává k té úvěrové prémii v rámci kupónu, které kapitál, který kapitálové trhy požadují. A teď budu hovořit o Eh, takzvané katastrofální eh, vazby mezi státy a bankami. Eh, zvrácený efekt souvisí s těmito prémiemi a na ten poukázal Jens Weidmann v nedávném článku z 30. září z Financial Times a nazval to právě katastrofální vazba mezi státy a bankami. E, komerční e, banky budou e, stále raději mít státní dluhy svých vlastních zemí, když vznikne riziko nesplácení a konvertibility. A to je paradoxní. Pro domácí banku jak kreditní prémie, tak konvertibilní prémie u zahraničního dluhu se promítají do ziskové marže. Eh, u kreditní eh, prémie eh, v případě nesplácení jednoho státu dojde buď k záchraně věřitele, pardon, dlužníka ze strany externí nebo z vnitřní strany. V případě konvertibilní prémie se toto neuplatňuje a proto to bude znamenat další zisk. Eh, opačný eh, efekt eh, je podporují, podporují dvě regulační opatření. Za prvé, na rozdíl od těch 25% přípustného kapitálu banky mohou kupovat svrchované dluhy v neomezeném, nebo státní dluhy v neomezeném množství a za druhé, ty, které je nakupují, jej nekryjí vlastním kapitálem. Eh, jelikož eh, centrální banka je eh, věřitelem poslední instance, nebo vypůjčitelem poslední instance, pro komerční banky dané v země, tak je jasné, že jsou velice, že je velice citlivá na znehodnocení těchto dluhů. A to takovéto zapletení vytváří Eh, pozitivní eh, vazbu, eh, která vyvolává určitou spirálu jdoucí směrem dolů. Je tady určitý přízrak pratební neschopnosti. Hmm. A, hmm. pane, pane profesore, hmm, tlumočníci nestíhají, tak prosím, kdybyste mohl Já si myslím, že bohužel ani když máte eh, text, tak eh, eh, ani když máme text, tak to nejde. Nicméně teď se podívejme eh, na závěr a sice eh, možnosti, eh, které eurozóně zbývají. zbývají. V sérii událostí, které začaly na, v zimě 2009 z Řecko, Italsko, Portugalsko, Španělsko a potom Itálie, byly finančně poškozeny rychle za sebou do, do takové míry, že státní dluhy prvních tří zemí musely být Eh, eh, sněty z eh, kapitálových trhů a cena za úvěr a konvertibilní marže pro tyto země byly tak vysoké, že tyto země už nemohly platit takový kupon, jako si trh požadoval. Ehm, ostatní toho ušetřené země v eurozóně převzaly tedy s pomocí mezinárodně měnového fondu. Irsko eh, tvrdí, že eh, v prosinci 2013 bude eh, moci se znovu obrátit na mezinárodní trhy. Řecko a Portugalsko budou vyžadovat další podporu a Kypr je mm, stále na hranicích. Potom tady zbývá otázka eh, platební schopnosti eurozóny jako celku. Je možné, že od toho, co se stalo eh, v roce 2009, ještě zbývá otázka do dohledné budoucnosti, otázka schopnosti eh, těch platebně schopných zemí v zóně společně eh, pomáhat těm dalším vzhledem k tomu, že eh, rostou tak eh, ty kreditní a konvertibilní prémie, které si požadují kapitálové trhy za dluh těch jednotlivých zemí. A otázkou je, jestli solidarita, kterou vykazují ty solventní země, zajišťuje solventnost zóny jako celé. V tom prvním případě tom ideálním průběhu. Celková platební schopnost eurozóny hm, zůstane e, zdravá a e, to pokud e, nárůst kreditních a hm, konvertibilních premií pro jednu zemi, pro jednu další zemi nezvrátí tu rovnováhu. V tomto případě bude finanční rovnováha v eurozóně bude muset být posouzena Eh, s ohledem na nové okolnosti. V tomto případě můžeme eh, říci, že okolnosti zůstávají eh, v zásadě nestabilní pro eurozónu a křehké. Druhý scénář je nepříznivý. Celá eurozóna už je v současné době platebně neschopná. Navzdory eh, společným eh, stahám eh, solventní země ztratili schopnost pomoci zemím v krizi, aniž by sami ohrozili sebe. A potom nastává následující alternativa. Za prvé, vytvořit omezenou zónu celkové platební schopnosti po odchodu neschopných, platebně neschopných zemí prostřednictvím jejich tedy vyhlášení eh, platební neschopnosti, restrukturalizace jejich státního eh, dluhu. A to také umožní eh, tedy nový začátek s čistým šítem. A potom druhá varianta je plánování generalizovaného obecné platební neschopnosti eurozóny, kdyby se restrukturalizovaly dluhy jako celek, euro by devalvovalo oproti ostatním měnám a toho lze dosáhnout prostřednictvím eh, okamžitého eh, federalismu na finanční, fiskální a bankovní úrovni. Ten druhý eh, přístup jedině vyřeší jednou provždy tu základní nestabilitu a křehkost eurozóny, pokud jde o jejich stávající strukturu a modus fungování. Děkuji vám, pane profesore Jurione. A teď dávám slovo panu Gozesovi, který si chtěl říct slovo. Monsieur le président, Samozřejmě možná eh, hrozí, že budu nepříjemný, ale chci jenom připomenout přispěvatelům, že toto není vědecký kongres velkých odborníků, specialistů. My jsme volení zástupci lidu a snažíme se chápat. A samozřejmě je dobré mít eh, vstupy od vědců, ale nemá pedagogický účinek. Když člověk něco čte rychle, s, s tím, že tlumočníci sotva popadají dech, já jsem to přímo slyšel, i kdyby měli ten text písemně, ale co je důležité? Já bychom si z toho odnesli nějaká důležitá poselství, základní poselství. Je důležité naučit se tedy nečíst, ale říct nám několik základních jasných poselství, protože jinak z toho moc nerozumíme. Děkuji, pane Gozesi. Pane Lange, chcete slovo? Kolega Gozes, hat... Eh, Kolega Gozes tady poukázal na tu podstatnou věc. Já si myslím, že není příliš přínosné, když tady hovoříme o zvládání krize eh, a to v nějakých teoretických scénářích. To znamená, že scénáře profesora eh, Joriona jsou oba nerealistické. Euro, eurozóna je na nejvýš politický projekt a vědeckými alternativními scénáři e, to nevyřešíme ani scénářem 1, a sice, že e, největší e, členský stát by opustil eurozónu, ani scénář 2, že se eurozóna rozpadne. To není úloha, kterou si tady můžeme stanovit. Musíme realisticky spíše říkat, za jakých předpokladů je možné, aby ty státy, které v minulosti nabrali Eh, dluhy eh, zase najdou cestu zpátky k solidaritě a ke soliditě. A ono on nejde o to, že profesor Jorion říkal na začátek, eh, že jde o přirozenou obsluhu dluhu nebo přiměřenou obsluhu. Tady jde o to dosáhnout rovnováhu mezi příjmy a výdaje. A jak by byla odpověď váženého vědce na zadlužení Japonská a Spojených států? Takhle prostě nelze ty, eh, eh, ty alternativní scénáře formulovat. To myslím, že nepřiměřené. Ano, děkuji. Pan Gozes chce ještě slovo. Dáme slovo panu profesorovi, abyste tedy zohlednil komentáře pana Langeho. Vy dostanete potom slovo na konec té debaty. A teď dáme slovo ještě panu profesoru Fernandesovi z je Business School a prosím, eh, dodržte 10, 10 minut a pozor na rychlost projevu, protože musíme pomoci tedy eh, našim tlumočníkům. Mikrofon. thank you. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám. Já se pokusím hovořit pomalu, a dostatečně hlasitě, abych byl slyšet. Nemám mnoho času, takže rovnou k věci. Nebudu tudíž velmi zdvořilý. Mám problém s nadpisem toho panelu, protože samotný nadpis úspěchy a selhání v krizových zemích ignoruje základní problém, jemuž eurozóna čelí. A to není proto, že existuje krize v některých zemích ale protože samotný rámec, samotný design Evropské měnové eh, unie je špatný. Za stávajících okolností nebude eurozóna udržitelná, navzdory tomu, že eh, trhy se teď dívají na to krátkodobě eh, velmi tolerantně. Takže dovolte mi, abych naznačil, jaké jsou ty základní problémy s tím nastavením eurozóny. Za prvé, Máme nezávislou měnovou politiku, kterou vede Evropská centrální banka. Jejíž odpověď, eh, eh, jejíž reakce byla kritizována. Ale tady nejde o tu reakci. Jde o to prostředí, v němž centrální banka funguje. Za prvé, neexistuje žádný, eh, ev, žádná bezpečná evropská eh, aktiva, která umožňují eh, vést měnovou politiku. To znamená, kde existuje nějaký obchodovatelný eh, nástroj, který může být eh, kupován a prodáván, tak ECB nic takového nemá. Evropská centrální banka může fungovat jenom prostřednictvím vládních eh, dluhopisů. A víme, že ty spready mezi těmito dluhopisy se zvýšily rozšířili. Takže není eh, tudíž žádný prostor na provádění měnové politiky v tomto prostředí. ECB nemá eh, zároveň možnost sloužit jako půjčovatel, ehm, eh, který je tedy záložní půjčovatel. A jak víte, tak OMT nebylo zatím, se zatím neprokázalo. Nemá dále schopnost koordinovat fiskální politiku s členskými státy. A centrální banka eh, tudíž jinde ve světě má zohledňovat měnovou politiku tak, aby přitom zohledňovala eh, výsledky fiskální politiky v té oblasti, v které provádí měnovou politiku. Ovšem ECB tuto možnost nemá. Evropská centrální banka provádí měnovou politiku pro eurozónu, ale přitom stále existuje velké množství národní regulace a dohledu nad finančním systémem. Není žádný evropský přístup k dohledu eh, k eh, bankovní eh, resolution, k vypořádání situací a řešení podobných otázek. Takže tady je to vyloženě učebnicový přístup v problému s kolektivními kroky, které kdy někdy kolektivní kroky zhorší situaci. Říká se tomu unik kapitálu nebo vysychání kapitálu v těch učebnicích. To znamená, že v podstatě některé země pak jednají tak jenom, že ještě zhorší situaci, protože se zvýší jejich expozice vůči problematickým zemím. To je to, co se děje právě prostřednictvím národních regulátorů, kteří měli z, z, z, eh, zodpovídat za zdravý systému. Ale tím, že plnili svou povinnost, tak odsuzovali eurozónu k, ke krizi. Za třetí, národní fiskální politiky, které zůstávají v eurozóně, jsou podrobeny určitým pravidlům a vy je znáte velmi dobře. E, Pak stability a růstu, žádná možnost výstupu. A já chci zdůraznit to, že pakt růstu a stability ukázal a prokázal, že je tedy ex post nevinutitelný. Došlo k, ke zlepšením v uplynulých několika letech, ale stále ještě jsme daleko od toho, abychom měli udrželnou, udržitelnou měnovou unii. Žádné trvalé řešení eurokrize nebude, dokud se tyto chyby nepřekonají. Řešení si žádá to, co si řešení žádá, v principu s tím všichni souhlasí, ale pak se to odkládá neur, na neurčito. Potřebujeme bankovní unii, omezenou fiskální unii a určitou míru politické unie. Bankovní unie znamená tři věci. Jednotný dozorce, společný orgán na resolution a e, zár, fond na záruku vkladu, to znamená systém e, záruk vkladu. Tyto tři komponenty jsou základem fungující, jakékoliv fungující bankovní unie ve světě. Jednotný do, dozor. S tím jsme sice v principu souhlasili, ale ten proces, jimž k tomu chceme dospět, je natolik um, e, nepružný, že žádáme hodně trpělivosti, hodně schovývavosti e, od trhu do roku 2014 a Eh, pokud jde o zátěžové testy, testování, to je velmi nebezpečné, aniž máme jasný eh, fiskální, eh, fiskální záruku a vytvoří to problémy v některých zemích. A pokud jde o tedy orgán, který má řešit selhání banka jejich ozdravení, tak z toho, k tomu, ten je zatím v plenkách. Chci zdůraznit toto jak budeme uplatňovat sled nebo hierarchii strát v případě eh, selhání. Nová směrnice žádá systém uplatnění strát vůči věřitelům, pak vkladatelům a dalším, stejně jak se to stalo v případě Kypru, ale připomínám, že Kypr a to bylo zúrazněváno, měl být pouze výjimkou, nikoli precedentem, ale směrnice přitom říká, že to může být precedent, že to může být opakováno, že proto je prostor. A tento proces vyžaduje, nebo dává hodně eh, prostoru členským státům v tom, jak tyto normy uplatní na konkrétní eh, banky v krizi. Dále, pokud jde o společný orgán pro eh, vyřešení eh, ozdravení eh, bank, tedy Resolution Authority, tak má tak tady má být teda, bank, tedy systém instituce, která bude fungovat takto pro celou eurozonu, ale zatím není žádná banka, aspoň pokud vím, která by dala tuto roli rekapitalizace eh, orgánu pro hospodářskou soutěž zdá se, že pouze Evropská unie rozhodla, že se orgánu pro hospodářskou soutěž dá tato pravomoc. Za předpokladu, že jsou důležitá pravidla pro státní pomoc. Ale žádná jiná země na světě něco takového neudělala. Za další. Ehm, fond záruk kladů stále chybí. Dovolte mi to říci jasně od začátku. Pokud máme eh, euro uložené v dobré španělské bance, kterých není moc, ale pár jich je, trh to považuje stejně za méně kvalitnější aktivum než totéž euro v německé bance, kterých eh, i ve špatné eh, v německé bance. Čili tady je problém. Přirozeně, vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka je pověřená převody aktiv v rámci eurozóny, tak aby to bylo co nejlevnější, tak je samozřejmě pobídka přesunovat peníze z dobré banky, kde je však to aktivum ohroženo, do špatné banky, kde však je v bezpečí. Neboť solventnost státu, který stojí za tou bankou, není spochybněna v tomto státě. Takže nejde o kvalitu bank, o kvalitu jejich, um, je, jejich uh, vysle, rozvahy, ale jde eh, o, o tedy schopnost toho státu zaručit ty peníze. A teď ještě další příklad. Ano, Španělsko udělalo mnoho chyb v procesu vstupu do Evropské unie, ale stejně tak i věřitele. Kdykoliv je problém s dlužníky a věřiteli, je to vždy bilaterální problém. A s tím, že převažují stále ve Španělsku negativní úroky, tak každý racionální subjekt pochopitelně se nadměrně zadluží. A jakýkoliv racionální subjekt se zamyslí a e, řekne si, že možná je tedy příliš úvěru. E, Takže systém, který e, tady Evropská unie uplatňuje, je systém iracionální. A pokud nebudeme, a je jasné, že dříve či později se takováto Evropská měnová unie rozpadne. So, uh, Děkuji, pane profesore Fernandez. Já nyní přečtu seznam řečníků. Pan Lange už se přihlásil. Mr. Epping, Mr. Sanchez Pesedo, Mr. Uh, Leus, Mr. Hadji Georgiou and Mrs. Uh, Papadopoulou. Z důvodu pořadí hned po panu Werneru Langenovi jsem se hlásil já. Ano, nebojte se, vy jste na seznamu, ale protože máme nedostatek času a čekají nás ještě další dva panely, tak bych chtěl požádat členy výboru, kdyby se vyjádřili ve dvou minutách. Takže v první řadě pan Bulman, prosím. Já ja, vielen Dank. Eh. Děkuji. Pánové odborníci zde, profesor Jolion tedy a eh, řekli, eh, eh, nebo analyzovali ty dost ostředivé síly v eurozóně. Profesor Fernandez se zabýval tou dekonstrukcí eurozóny. A já bych rád se zeptal obou na následující. Občané Evropské unie, zejména eurozóny, mají dojem, že tahle krize nebere konce, že eh, se honíme od jednoho samitu k druhému, od eh, podzimu 2009 a že jsme eh, v podstatě ještě pořád se nedostali s ní. A prosím, vraťte se zpátky k situaci podzimu 2009 a řekněte nám, jak vy hodnotíte tu politickou reakci členských států. Jednali včas? šly ty eh, odpovědi správným směrem? Nebo eh, dostáváte jako eh, na, dojem, jako řada zde, že to bylo příliš pozdě a málo? A že když eskalovala řecká krize na začátku roku 2010, tak politika měla jasně dát najevo, co je třeba udělat. A potom poslední věc, takzvaná trojka se a nikdo neví, eh, kdo tam rozhoduje, čím jménem a kdo se to odpovídá. Je to přiměřený instrument k zvládnutí této krize eurozóny, anebo nepotřebujeme mnohem více demokratické eh, kontroly, podpory a, a také prostřednictvím, a legitimity prostřednictvím eh, této sněmovny, tak abychom opravdu mohli vést tu krizovou politiku správně. Děkuji. The second speaker. Eh, ich möchte eh, die Analyse. Já eh, bych ohodnotil tu analýzu druhého řečníka mnohem pozitivněji než toho prvního. Od začátku bylo jasné, že politický projekt eura si vyžádá další integraci rozpočtové, finanční a hospodářské politiky. O tom nikdy nebyla pochybnost. Od roku 1994 jsem tady poslancem a i v tomto výboru a, a tehdy se ta debata tady vedla. Nicméně ta dohoda byla podepsána. Profesor Fernandez říkal, že pakt stability a růstu se prokázal jako neúčný. Ano, to byl přesně ten problém. Členské státy podepsali něco a nedodrželi to. A proto, je, proto vznikl tento problém a přesto se dařilo až do celosvětové krize na finančních trzích. To musíme mít na paměti. Ono nejde jenom na nárůst, eh, na, o nějakou vnitřní chybu, ale i o krizi na finančních trzích, kdy eh, deriváty v objemu trojnásobku HDP narostly na násobek světového HDP a eh, kdy eh, Bazilijský eh, výbor začal hodnotit eh, státní dluh eh, s rizikem nula. To je základní chyba v tom systému. Když si vzpomenete na to, že se udělali chyby, ano, oni udělali všichni chybu a bývalo by to mm, nebylo lepší, i kdyby měl Evropský parlament demokratickou kontrolu. Tady musím protiřečit kolegovi Bulmanovi. Je na členských státech, aby eh, sami vnímali eh, svoji povinnost. A zeptám se obou profesorů. Co byste bývali eh, poradili jeho evropským státům? Jak by bývali sami měli zvládnout tu krizi? Floor now to Mr. Lambert for two minutes, please. Děkuji. A máte dvě minuty. Leva. Děkuji, já je využiji později. Chvále za besedo. Paní Pleva, prosím. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jsem se rozhodla eh, přihlásit o slovo, pohovořím ve svém rodném jazyce. Tady u tohoto panelu jsme měli hovořit o konkrétních zemích, byla tu zmíněna trojka a výsledky práce v trojky v daných zemích. Já bych tedy chtěla nyní zdůraznit, že Slovinsko se ještě neúčastnilo takového programu trojky. My jsme trojku nežádali o podporu. Nicméně v posledních týdnech ve Slovensku, byl, ve Slovensku byly určité aktivity, zejména co se týče provádění zátěžových testů bankovnictví. Provádíme je nyní v osmi bankách. Vystala tu celá řada otázek ohledně metodologie, kterou komise uplatňuje. Uh, když se hovoří o bankovní unii a těch zátěžových testech, kterými by měly být podrobeny všechny banky. Takže já bych chtěla vědět, zda ctění profesoři mají nějaký postoj k těm zátěžovým testům a k uplatňované metodologii. A to tedy na evropské úrovni, jaký druh, jaká metodologie se bude uplatňovat, aby se poskytlo opravdu eh, legitimní výsledek těchto testů, protože ve Slovinsku se obáváme, že budeme takovým pokusným králíkem těchto postupů. Výsledky by měly být zveřejněny v prosinci a byli bychom velice rádi, kdybyste se k tomu mohli vyjádřit. Děkuji. A nyní pan Epping. Oh, he disappeared, sorry. Mezitím odešel a pan Sanchez Presedo. Děkuji, zde hovoříme o celé řadě různých krizí. To samé, co nastalo v Řecku, není stejné jako co nastalo v Irsku nebo v Itálii, v Portugalsku či ve Španělsku. Nicméně je tu určitá taková spojující linie všech krizí a to je tedy měnová politika, která se vždy adaptuje lépe na ty centrální země. Ano, to je pravda, vždy existují určité takové mechanismy pro rovnováhu a samozřejmě nastaly problémy eh, s deficity ve Spojených státech, spíše šly cestou politiky konsolidace, fiskální konsolidace, která nebyla tedy okamžitá, a zvolili cestu politiky podpory růstu. To znamená, že dosáhli navýšení růstu a nižší zadlužení než v Evropě. Samozřejmě Podstatně se eh, snížilo tedy i státní zadlužení v Evropě, tomu naopak. Případ Španělska, tam ten problém nebyl veřejné zadlužení, bylo to soukromé zadlužení. To způsobilo to veřejné zadlužení. To byl pak pouze um, následek těch půjček, které byly umožňovány k úvěrům, k hypotékám. Takže takto vznikla tedy ta eh, krize hypoteční krize. Nyní Evropská centrální banka na sebe přebírá rizika i tedy ty následky, dopady, které to má pro běžné daňové poplatníky. To znamená, interní privátní zadlužení se proměnilo ve veřejné externí zadlužení. Takový je náš problém. Uh, a myslím si, že o co bychom se měli pokusit najít nějakou společnou řeč v Evropě, nemělo by to být tak, aby vždy platili ti, kteří za to nemohou. I ti, kteří samozřejmě na to mají podíl, by měli nést tu společnou cenu. Přímá kapitalizace k tomu ve Španělsku nedošlo. My zatím analyzujeme, jak bylo provedeno v řízení krize a ta, to, ta přímá kapitalizace to mohl být eh, závažný problém. Děkuji, Antoline. A nyní na dvě minuty má slovo pan Sofokleus. Please. Καταρχάς, Děkuji. Já v první řadě bych chtěl říci, že pokud přijmeme skutečnost, že politika trojky je nepřijatelná, Eh, z politického hlediska a také nelegální, tak bychom asi společnosti vykonávali špatnou službu. Nicméně chybí nám tu solidarita. Evropská unie eh, se obrátila úplně vzhůru nohama. Portugalsko, Kypr i v jiných zemích zažívají závažné problémy. A všichni se tedy k nám chovají, jako my bychom, my národy jihu, byli takový pokusní králici této vážné krize. Jsme postiženi recesí, nezaměstnaností, chudobou. Myslím si, že údaje hovoří sami za sebe. V Evropské unii máme 33 milionů nezaměstnaných. V Evropské unii jeden z každých tří občanů žijí pod Prahem chudoby a fiskální daňové podvody a ty překonaly eh, miliardu um, eur. Takže co ještě je zapotřebí říct, abychom nějak hledali cestu z této politiky úsporných opatření? Samozřejmě můžeme si vyslechnout jiné názory, uh, Možná Evropský parlament měl něco udělat ještě předtím, než taková krutá politika byla, začala být uplatňována. Ekonom Krudman a také nositel Nobelovy ceny nám zaslal určité sdělení do této naší sněmovny. A co jsme my učinili? v podstatě hovoří o tom, že z ekonomického hlediska jsme toho mnoho neudělali a pokud si přejeme růst, musíme utrácet, musíme eh, z tohoto začarovaného kruhu recese nějak vzejít, musíme růst. A já bych si rád vyslechl i jinou evropskou školu, kterou jsme si nevyslechli prozatím. Ano, pane Sofoklousi, nyní si vyslechneme kolegyni paní Hadži Georgiu, nebo pana. <laughs> Eh, no Děkuji. Myslím, že již můj kolega Sofokleus eh, to vyjádřil za mě. Já bych k tomu ještě chtěl něco říct. Um, několika slovy chci zdůraznit situaci eh, Kypru, odkud pocházím. Zažíváme naprosto katastrofickou situaci pro naše hospodářství a kdo to všechno způsobil v určitý takový nelegální orgán a navíc nikdo za to není oficiálně zodpovědný. Nikdo o tom ostatně ani tady eh, nemůže rozhodnout a zodpovědět. Když se ptáte kyperské vlády, proč bylo učiněno takové rozhodnutí, řeknou, to je rozhodnutí trojky. A když se zeptáte trojky, tak řeknou, no, to je rozhodnutí kyperské vlády. A jak říkám, jedná se o rozhodnutí, které bylo naprosto tragické pro naši zemi. A to znamená ty škrty našeho druhu, tru, dluhu. No ale na které straně je teď míč? V podstatě nám nikdo na to nedává odpověď a v takové tragické situaci pokračujeme nadále. Takže tu hovoříme s ekonomy, akademiky. Jaké je ponaučení z té kyperské lekce? V podstatě k ničemu nedochází. Banky víceméně neexistují, um, finanční hotovost necirkuluje, máme ně, uh, přes tisíc bank a pokud Tedy předtím jsme na Kypru jeli rychlosti 200 km v hodině, teď bych to srovnal k tomu, že úplně jdeme pěšky. Myslím, že naše hospodářství musíme, musí mít nějakou pobídku, musíme ho urychlit. Děkuji. Pan Oli Smith. Thank you, Mr. Chairman. Thanks for the... Děkuji, pane předsedo, děkuji za to úvodní vyjádření. Já pocházím ze země, která stojí mimo eurozónu a daří se nám dobře, takže bych asi neměl hovořit v tomto panelu. Nicméně chci tak učinit, protože si myslím, že jen těžko můžete přepsat historii. A myslím si, že akademici také mohou poskytnout určitý alternativní obrázek toho, co by mohlo nastat, pokud bychom neměli euro. A když pocházím z takové země a byl jsem v parlamentu v 90. letech, když jsme vlastně eh, se naší ekonomice vedlo špatně, ale schopili jsme se, tak jsem překvapen, jak tu padají určité argumenty, že třeba některé země by měly vystoupit a že by to pro ně bylo přínosné. Já o tom pochybuji. A možná byste se tedy k tomu mohli vyjádřit. Zda by bylo lepší, kdybychom měli v Evropě více měn spíše než méně. A také bych eh, si rád vyslechl určitou radu, pokud by to bylo možné. Já bych byl pro, kdyby se Švédsku zapojilo do eurozóny. Možná nás takových není mnoho v právě nyní. Mohl byste mi poradit, jak pomoci přesvědčit naše občany, že je tedy přínosné pro Evropu a pro všechny členské státy? Ehm, možná třeba nám k tomu pomůže to, že Lotyšsko za několik měsíců se právě připojí. Děkuji panu Šmitovi a na závěr dostane slovo pan Olňuk. Merci. Děkuji. Chci poděkovat panu Žerionovi za kvalitu jeho příspěvku a mám na něj otázku právě. Když se podíváme na ta čísla, tak je zřejmé, že politiky úsporné eh, často vedly ke snížení deficitu, ale paralelně s tím došlo ke zvýšení míry, celkové míry zadlužení. To znamená, snížení deficitu paradoxně zvýší veřejný dluh. A jedno z možných řešení, které se prosazuje, je restrukturalizace dluhu. Takže otázka je následující. Když se podíváme na ty státy, které mají, dostávají finanční pomoc, tak jaké by to bylo s restrukturalizací podle těchto studií? Excuse me, I made a mistake. Eh. Dopustil jsem se chyby. Eh, ještě musím dát slovo paní Papadopoulou. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si velice pozorně poslechla projev eh, pana Fernandeza, naprosto s vámi souhlasím. Došlo ke změně na programování našich politik a Evropu překvapila ta krizi. Chyběla nám tu opravdová měnová unie a pak růst a stability nefungoval. No a jaký je v nyní výsledek? Situace, která je eh, nespravedlivá, nespravedlivé rozhodnutí euroskupiny um, protože zatímco pan Juncker, když předsedal, říkal, že nikdy nevyužije uh, Kypřany jako pokusné králíky, tak euroskupina nyní učinila takové rozhodnutí. Já toho lituji, protože došlo k zavírání malých a středních podniků, navýšila se nezaměstnanost a politika úsporných opatření naprosto zkrachovala Kypr trojka nemá legitimitu, je tu nedostatek transparentnosti, nikdo uh, nic nekontroluje, ani Evropský parlament, ani národní parlamenty, takže má otázka je velice přímá. Proč ta uh, situace na uh, Kypru, nebo po té situaci na Kypru, co budeme dělat nyní? Já žádám, aby se zrušil dluh, jako to bylo v Řecku. Uh, když hovoříme o takovýchto tématech, tak je třeba brát v potaz také to, že ECB eh, uznalo své chyby, tedy chybu, chybné rozhodnutí, které učinilo na úrovni euroskupiny. Ano, já mohu říci, že i my jsme se dopustili omylu, mohli jsme učinit celou řadu rozhodnutí, které nebyly nejvhodnější. Nicméně jsme všichni evropští občané a vůči nám to bylo nespravedlivé. Nezaznamenali jsme na Evropské unii žádnou solidaritu. A myslím, že tu máme ještě další dva řečníky. Já se znovu hlásím. Takže přišly mezi nás eminentní osobnosti. Já jsem byl trošku přísný, ale to bylo spíš k metodě, nikoli k obsahu. A teď je to najednou diskuze mezi poslanci, kteří tady hájí problém eh, Řecka, Kypru, to jsme nemuseli zvát osobnosti. Když jsou tu odborníci, dáme jim minimální čas k projevu. Já jsem tady pak něco ještě k tomu poznamenal, ale pak tady jsou poslanci, kteří tu nikdy nejsou jinak a kteří se pak berou slovo. Musíme tady v tom zjednat trochu pořádek. Takže jestliže tady máme odborníky na slyšení dáma, měli bychom jim dát přesné dotazy, dát jim čas k odpovědi a to eh, odpovědi korektní. I think Werner's point was... Ano, myslím, že to, co říkal Werner, je eh, v podstatě to tež. Již eh, jsme opět v mírném spoždění musím poprosit kolegy. Když se něco jednou řekne, neopakujte to. Odpověď se vám dostane. Teď dáme opět eh, slovo profesoru Žorianovi. Můžete si samozřejmě zvolit tedy, kdo z vás bude eh, mluvit jako první. Ano, já chci samozřejmě souhlasit s tím, co řekl pan Gozes. Eh, kladete nám otázky, na které samozřejmě můžeme odpovědět částečně, ale pak na to nestačí čas. Ale chci potrhnout eh, jednu věc. Před třemi lety jsem byl v tomto sále. Hovořil jsem v této sněmovně. Bylo to na začátku krize, která ovlivnila Řecko. Byly navrženy řešení, navržena řešení, co by se mělo dělat. A teď se říká, že jsou to tedy věci, které se měly udělat, ale nebyly udělány. Takže otáz, je otázka pravomocí tohoto schromáždění. Byla navržena uh, řešení, teď se říká, že to je přesně to, co se mělo udělat. Konkrétně tedy, že uh, úsporná řešení a škrty jsou nejhorší z možných řešení. Přitom to je to řešení, které si Trojka zvolila. I když je to motivováno ideologicky stejnou ideologií, která nezohledňuje realitu. Za prvé, a za druhé, která rozhoduje na základě ekonomické teorie, která rovněž je strukturou, která vznikla z ideologických důvodů bez jakéhokoliv vztahu k vědeckým metodám. A teď k panu Langenovi, který mi položil otázku a řekl, musíte sem přijít a říct, že je to uh, řešitelné, ale prostě tak to není, tedy v těch termínech, v těch uh, termínech, jak to bylo vyloženo. Nelze ve stávajícím rámci naznačit řešení, protože tento rámec, jak řekl i profesor Fernandez, znamená, že je to celé chybné od samého začátku, že to má vadu od samého začátku. Z hlediska úrokových sazeb byla provedena stejná demonstrace Hans Wernerem Zickem a Tinovolesem Heuserem, dvěma profesory, kteří se zabývali toutéž otázkou ale přistupovali k ní trošku jinak. Použili cíl a nepoužívali jenom úrokové sazby, ale jiné prostředky dospěly ke stejnému závěru. Já to schrnu jednou větou. Buď eurozona je stále solventní, v tomto případě situace zůstává nestabilní a křehká a jediným, eh, jedinou možností je omezit to na solventní země, anebo je situace taková, že eurozona jako celek solventní není a v tomto případě je potřeba přistoupit k všeobecnému eh, bankrotu, platební neschopnosti. Pokud se podíváte na doklady, na které se podíval pan Zin a pan Volmes, se 17 zemí v eurozóně jsou pouze čtyři, které nejsou v krizi. Pouze Německo, Nizozemsko, Finsko a Lucembursko. Pouze tyto státy nejsou v krizi. Takže hovořit o té zóně jakožto celku je, znamená hovořit o těchto zemích. Ano, vy máte možná jiné informace. Rakousko, promiňte, ale ne, ne. Belgie také ne jsou v červeném, Rakousko je na hranici, Belgie je v červeném, Francie je v červeném, všechny další státy. Prosím, podívejte se na fakta, na události Stargate 2. Pouze ty čtyři, které jsem zmínil, jsou v pozitivním bilanci. Nepotřebujeme eh, teď vzrušení ze strany poslanců, takže pan Fernando. Ano, děkuji. Já se omlouvám od začátku, nebudu schopen odpovědět na všechny otázky, které byly položeny v této krátké době. Takže, jenom ty nejdůležitější připomínky. Za prvé, neměli bychom mást země, které mají deficit platební bilance, to ještě neznamená, že jsou v krizi. Target 2 tam jde o platební bilanci. To ještě neznamená, že jsou v krizi. Jsou země, které mají dlouhodobý deficit a daří se jim dobře ekonomicky z hlediska růstu, zaměstnanosti a kapacity splácet dluh. Za druhé, Takže, za další, není to krize solidarity. Je to o funkční a fungující měnové unii. Není to o solidaritě. Solidarita to je takový slogan, který lidé používají rádi. Ale tady jde o to, aby Evropská měnová unie byla měnovou zónou, která je udržitelná, protože má ty základní ingredience, které má mít fungující centrální banka, která je schopna provádět měnovou politiku pro celou zónu bankovní unii, která funguje, bankovní systém, který funguje jako jeden celek, kdekoliv je nějaký problém s bankou, všechny ostatní banky se těší stejnému zacházení ze strany stejného regulátora, ze strany stejné, eh, rezol, stejného rezolučního orgánu. A to je o funkční udržitelné bankovní unii. Společný fond pro záručení vkladů. To není o solidaritě opět. To je pouze funkční charakteristika jakékoliv bankovní unie světa v historii. Dále, úsporná opatření s tím nesouvisí. Věcně tedy. Neviděl, nebyl jsem svědkem žádné krize s přehnanou, eh, kde existuje nadměrné zadlužení které by nevedlo v úsporná, nevyústilo v úsporná opatření. Je potřeba mít fisk, fiskální konsolidaci, abychom obnovili eh, schopnost splácet zpátky eh, dluhy věřitelů. Evropa potřebuje fiskální konsolidaci. Úrovně fiskální dluhu na evropské úrovni nebo u Španělska, ale v celé Evropě není udržitelná. Žijeme v určitém privilegiu. A to, že některé nové ekonomiky se stále domnívají, že nejlepší, co mohou udělat se svými prostředky, je dát peníze nám, abychom my mohli udržovat náš sociální systém, ale to končí. Úroveň veřejných dluhů v Evropě a samozřejmě ve Spojených státech je příliš vysoká a bude se, může se jedině zvyšovat. Kromě toho krize znamená pouze komplikaci tohoto systému, ale to není eh, kořen toho celého systému. A dále, teď budu hovořit španělsky. Chci také říct si něco španělsky, protože tu zazněla celá řada věcí ohledně situace ve Španělsku. Chci naléhat na jednu zásadní věc. Ve Španělsku ty věci byly provedeny špatně, nicméně krize vedla k vytvoření perfektní měnové unie. Pravdou je, že Španělsko mělo nadměrně uh, expanzivní fiskální politiku v průběhu mnoha let. Není zřejmé jenom to, že veřejný dluh eh, má dnes 100% hodnotu veřejného zadlužení. Náklady na bankovní rekapitalizaci, eh, k tomu přispěl i eh, Mezinárodní měnový fond, ECB. E ehm, to představovalo 6% bodů veřejného zadlužení. A tady ale nesmíme Eh, zaměňovat ty externí eh, příjmy nebo, nebo veřejné příjmy a eh, samozřejmě náklady na vytvoření našeho státního blahobytu. Pravdou je, že to bylo možné financovat jen díky měnové unii. Někdo se zeptal, jak by to bylo, kdyby to nebylo euro. Nemohli bychom udržovat ty sazby na 4% v průběhu několika desítek let. Samozřejmě, že od počátku krize na konečný výsledek je víceméně pozitivní. Ta bilance je pozitivní pro Španělsko, nicméně to neznamená, že v průběhu celého procesu, jak co se týče řízení, zpráva té fiskální fiskální politiky eh, že nebyla úplně eh, nejlepší. I co se týče řízení eh, té politiky na evropské úrovni. A budu citovat Prodyho, který tu hovořil v roce 2001 a budu citovat. Jsem přesvědčen, že euro nás přinutí zavést celou řadu nástrojů pro hospodářskou politiku. Politicky je nemožné je navrhnout když nyní v roce 2001, nicméně v určitou dobu nastane krize a budou přijaty nové nástroje. To je tedy ta krize a ty politické nástroje nebyly dostatečně rychle zavedeny nebo dostatečně chytře, takže to bude asi nová krize a někdy v roce 2020 zase přijde přijdou další eh, skvělí politici, kteří řeknou, tehdy jsme zase nezvládli vyřešit tu krizi. Right, well, thank you very much. Děkuji vám. Mm, tímto můžeme uzavřít eh, velice vzrušující eh, první panel. Je mi líto, že jsem tu část vynechala. Děkuji kolegovi, který za mne předsedal. A nyní se přesuneme k druhému panelu. To je tedy znovu obnovení konkurenceschopnosti a růstu v řešení sociální dimenze a máme tu dva řečníky, ředitele oddělení pro analýzy a předpovědi OFCE, Javiera Timbo, a také profesora z Tulské univerzity, pana Žila Sant Paula. Takže každému bych ráda předala slovo na 10 minut. Pane eh, Timbo, jak pohovoříte jako první? Děkuji. Thank you very much, Mitch. Děkuji. Já bych rád vyřešil uh, otázku uh, uh, obnovení konkurenceschopnosti a, a uh, růstu a uh, zaměřil si tedy na to, co jsme původně uh, probírali v tom uh, panelu. A řeknu to poměrně jednoduše. V současné době sledujeme proces mzdové eh, deflace v některých eh, zemích. Myslím si, eh, že teď se jedná o mzdovou deflaci a ne o deflaci. A mezi tím je drobný rozdíl. Nicméně mzdová deflace je něco, co co bude mít poměrně zásadní důsledky. A proti tomu musíme eh, všemi prostředky bojovat. Pokud to neuděláme, tak eh, před námi bude riziko, že v krizi eh, zůstaneme. A to ještě dlouho. První věc je, že je tady po krizi úspěch v podobě snížení Deficitu eh, na účtech platební bilance. Pouze eh, Francie ji v současné době eh, má, ale věž všechny země snížily tyto schodky na účtech platební bilance, zejména z jihu. A to je poměrně mimořádná záležitost pro eurozónu. Ale myslím si, že to rozhodně není nic udržitelného. A musíme se dát za rámec nebo jít ještě eh, nad rámec tohoto úspěchu, tak bychom eh, se dočkali něčeho méně pozitivního do budoucna. Jedna důležitá věc je, že eh, přebytkové země jsou stále v přebytku. Takže ono nedošlo k žádnému rebalancování v eurozóně. ale eh, k něčemu, co proběhlo jenom v eh, zemích se skutkem. Hlavní faktor, který tam vysvětluje eh, snížení schodku, je omezení poptávky. Toho bylo dosaženo prostřednictvím úspor. Někteří lidé si říkají, nebo si myslí, že v Evropě žádné úspory nebyly, nebo že nebylo možné spořit ještě víc. Ale pokud se podíváte na fiskální situaci, tak ta do značné míry byla negativní a fiskální multiplikátory z řady, z řady důvodů byly vysoké a to vedlo k eh, nízké poptávce a ke eh, snížení HDP a ke zvýšení eh, nezaměstnanosti. To je hlavní faktor, kterým vysvětlíme snížení deficitu na účtech platební bilance Eh, v jednotlivých zemích. Potom je tady proces deflace. Snižování mest eh, se objevilo zejména v jižanských zemích. V malých zemích, jako je Řecko, Portugalsko, nebo dokonce Irsko, sledujeme, jak dochází k nominálnímu eh, snížení agregátních mest. A to je velice zvláštní fenomen. Od druhé světové války v těchto zemích nikdy nedošlo k eh, nominálnímu snížení agregátních mest nebo mzdových agregátů. Eh, v Španělsko naopak mělo velice dynamický nárůst mest před krizí a nominální mzdy i v současné době tedy se snižují, byly stabilizovány v roce 2009 a teď se snižují. Pokud se pokusíte nalézt nějaký faktor, který by tohle vysvětlil, tak je tady jednoduchá věc a sice vývoj nezaměstnanosti. Nezaměstnanost roste a tlačí na nárůst mest. To není příliš překvapivé. Je to poměrně obvyklé. My jsme si říkali, že mzdy a, a ceny jsou poměrně rigidní, ale když je vysoká nezaměstnanost dlouho, tak se ta rigidita překoná a mzdy se začnou eh, snižovat eh, v reálném i eh, v nominálním rozměru. V té mojí přednášce si můžete nalézt grafy. A na grafu 3 uvidíte korelaci mezi nezaměstnaností a snižováním mest. Takže, co to přinese? Je mzdová deflace něco, co eh, je nebo není dobrého pro ekonomiku? Jedním eh, z pozitivních faktorů je, že mzdová deflace eh, přinese konkurenceschopnost. Čili tohleto možná přinese opravdu jako skutečný rozdíl v mzdách v eurozóně. Když je to eh, zafixované, tak jedině eh, dojde k, eh, k něčemu pozitivního. Je to pozitivní proces. Jsou tady některé zisky, pokud je o konkurenceschopnost, o růst, které naopak sníží nezaměstnanost a vrátí všechno zpátky do původní kolejí. Eh, v historii máme za sebou eh, celou eh, řadu příkladů, které ukazují, že něco takového nefunguje. Ve 30. letech, pamatujte, v Japonsku to nefungovalo. Nefunguje to v eurozóně, protože když jedna země získá konkurenceschopnost, tak rozšíří tu mzdovou deflaci do jiných zemí. Když snížíte zisk z konkurenceschopnosti, eh, který můžete očekávat od mzdové deflace z jedné eh, země, se tím tedy sníží. Takže deflace eh, sníží ten zisk konkurenceschopnosti uvnitř eurozóny. je třeba opravdu jednat v rámci eurozóny a říci, ano, všechny země se budou přizpůsobovat vůči Německu a potom nakonec to bude v pořádku. A je to nezbytné. Ale to není úplně pravda, protože i uvnitř Německa vidíme určitou mzdovou deflaci. Je to u nízkopříjmových skupin, ale pořád to mzdová deflace je. To je důležité, abychom pochopili, jaké důsledky to může mít. Druhá věc, kterou můžete očekávat o mzdové deflace, A to je e, skutečná úroveň e, zadlužení soukromých dluhů domácností. Tam, kde mzdová deflace tedy dopadá ve skutečnosti. Takže v případě odlužení, soukromého odlužení, které je nezbytné a kde nebylo e, tedy provedeno, tak tady bude více neudržitelných dluhů. A nakonec to bude znamenat eh, více veřejných dluhů a to bude nakonec znamenat více neudržitelných veřejných dluhů. Takže to, co bylo eh, jádrem eh, té původní krize státních zadlužení, může být zopakováno znovu díky mzdové deflaci. V Eh, na grafu 4 vidíte eh, ty eh, problémové půjčky ve Španělsku. A můžu vám říci, že tohle vůbec neprobíhá. A mzdová deflace zvýší nerovnost. Na většině trhů je tam určitá dualizace. Mzdová hmm, dualizace nějakým způsobem více zatěžuje mzdy než, na, než kapitálové příjmy. A to tak má být. Protože se jedná o mzdovou deflaci a nikoli deflaci, tak tenhle proces zvýší nerovnost. Máme tady takový Stiglitzův paradox. Stiglitz říká, že nerovnost je jedním z kořenů krize. Nicméně paradoxem je, že ta krize se, data naopak zvyšuje tu nerovnost. Co eh, se s tím dá dělat? Jaká alternativa ke mzdové deflaci existuje? A jak eh, s ní můžeme eh, bojovat? A já skončím asi za 20 vteřin. První věc je, že musíte eh, snížit omezení poptávky. To my jsme dali do toho nedávného, do, když, když odložíte úspory, tak středně době omezíte konsolidaci. A tím pádem budou tady nižší multiplikátory a když máte nižší multiplikátory, budou větší výsledky, pokud jde o kontrolu dlouhu a menší, pokud jde o nárůst zaměstnanosti. Takže to je první věc a důležitá věc. A je třeba eh, cílit na dlouhodobý horizont, ne krátkodobý. Obyčejně eh, dojde k neudržitelnosti jinak místo udržitelnosti. Máme tady několik eh, návrhů toho, co dělat. Eh, za prvé, eh, kontrolovat nominální růst mest na trhu práce, tedy pardon, nominální úpravu. Stanovit minimální normu pro mzdy, to může být poměrně složitá věc, v každé zemi jinak uplatňovaná, může to být složité v každé zemi, a použít tohle jako nástroj ke dvěma cílům. Ten první je uh, neumožnit nebo takovou, udělat takovou pojistku vůči mzdové deflaci. A tento nástroj můžete uh, eh, středně době použít k uh, vyrovnání účtu platební bilance. Po zvýšení minimální mzdy více než produktivity bude jasné, že budete mít možnost nezvýšit minimální mzdy jako produktivitu. Takže bude možné získat konkurenceschopnost. Asi si dokážete představit takovýhle nástroj. A sice, že bude moci tedy uh, uh, tak to bylo velice dlouhých 20 vteřin, říká paní předsedkyně. A teď dáme eh, slovo panu eh, Žilovi, profesoru Žilu Sampovi. OK, thank you very much. Děkuji. Dovolte mi, abych já přečetl svůj příspěvek záměry eh, v zemích, které musí procházet nápravou, jsou dvoj. Z krátkodobého hlediska musí snížit finanční potřeby pro veřejnou zprávu, aby e, nastolili znovu fiskální udržitelnost. Z dlouhodobého hlediska musí navýšit potenciální e, výkony prostřednictvím strukturálních reform. Finanční krize vedla k politickým opatřením, které mají vyřešit obě tyto záležitosti. Nicméně nezaměstnanost v zemích, jako je Portugalsko, Řecko, Španělsko, má nesmírné rozměry. Růst je anemický a výhledy pro veřejné zadlužení nejsou velice příznivé, přestože byla provedena úsilí e, ta, ty strukturální úpravy a příslušné strategie e, probíhají na několika úrovních. Z krátkodobého hlediska je třeba provést fiskální úpravy, agregovanou poptávku, a směřovat e, k vývozu a z důvodu eura nyní není mm, schůdná cesta jít směrem um, snižování hodnoty měny. V některých zemích existuje určitý prostor a tady souhlasím s mým kolegem, kolegou, nicméně je to otázka údajů snižovat tedy nominální platy, protože v Portugalsku tato záležitost spíše stagnuje, nicméně v Řecku to prošlo opravdu bolestným procesem, který byl navíc i z politického hlediska ohrožen. Z dlouhodobého hlediska je třeba navýšit pobídky pro práci a zamyslet se také nad um, tím zajištěním státního blahobytu pro občany. Uh, Nicméně eh, to by mohlo, mohla být záležitost eh, několika desítek let. Je třeba také zaměřit se na eh, trhy, navýšit konkurenceschopnost, odstranit bariéry a určité obavy, určité zábrany tady snižuje ten politický manévrovací prostor a umožnit tedy jít tou cestou těch nejlepších strukturálních úprav a příslušných balíčků až dosud si myslím, že se nepodařilo implementovat všechny tyto cíle, protože se některé z nich byly dokonce ignorovány. Takže ty strukturální úpravy, aby tyto země byly úspěšné, musí jít cestou konsolidace z krátkodobého hlediska, e, protože e, politická opatření, která budou konsolidovat e, bilance z krátkodobého hlediska, mohou mít záporné vedlejší účinky na konkurenceschopnost a na produktivitu z dlouhodobého hlediska. A musíme se vyhnout takovým reformám, které podpoří konkurenceschopnost a produktivitu z dlouhodobého hlediska, ale budou mít okamžitě negativní dopad na hospodářskou aktivitu a fiskální přínos. Nedostatky e, určitých reform mohou být e, mohou vést tedy k neúspěchům z krátkodobého hlediska nepodpoří eh, účinné hospodářství. Já bych se chtěl tedy zaměřit na několik strukturálních reform a podobných programů v některých zemích. Ehm, zmíním tedy několik bodů těch reformních balíčků Portugalska, Řecka, Itálie a zaměříme se tedy na ty krátkodobé či dlouhodobé účinky. Nejsem expertem na tyto země. Uh, Spíš se pokusím um, chopit takových emblematických um, společných bodů. Takže um, z toho krátkodobého hlediska těch fiskálních úprav tady prioritní by mělo být snížení výdajů, za, přílišné daňové zatížení by totiž mohlo mít negativní dlouhodobý dopad na hospodářství. Panuje jednomyslná zhoda o tom, že Eh, větší eh, daňový soulad, je, eh, který tvoří součást toho balíčku a společného programu pro tyto země je lepší řešení. Nižší je třeba zaměřit se zejména na to, aby nedocházelo k daňovým podvodům a Samozřejmě e, případné podvody by mohly také e, vytvořit e, cestu pro určité oportunistické vlády. V Portugalsku vlastně vyplácení těch odstupných pro pracovníky, které měly trvalé pracovní smlouvy, ty byly sníženy a to podstatně a myslím si, že um, okamžitý dopad v Portugalsku to měl tedy na snižování i celkových uh, um, příjmů. Postihlo to také um, počet pracovních míst a země zdaleka neplní své krátkodobé makroekonomické cíle. Uh, symetricky se snaží ten pokus o například vypracování časově omezených pracovních smluv, bylo to v Itálii, také ve Francii, to mohl být takový do určité míry užitečný krok vpřed. Nicméně z krátkodobého hlediska to podstatně snížilo eh, právě pracovní místa a odložilo ten proces od, ozdravení. Pozitivnější příklad eh, reforma eh, kolektivního vyjednávání v Portugalsku. Tam tedy záměrem bylo rozšířit e, ty, podstatně ty platové e, smlouvy e, pro celá odvětví. Tady to přineslo pozitivní výnos, výhody, jak z dlouhodobého, tak krátkodobého hlediska. Ostatně v Itálii podobná reforma proběhla také z dlouhodobého hlediska. To sníží ten poměr nezaměstnanosti Konkrétně to může vést k takovému odvětvovému, odvětvové relokaci a v podstatě e, se vyřeší do určité míry problém nezaměstnanost. krátkodobého hlediska to usnadní obdržet tu nezbytnou míru platové moderace. Chtěl bych ještě e, přidat skutečnost, že v případě Portugalska asi toto nebude postačující, protože požadované úpravy eh, v platech, to znamená nějaké snížení o 10 až 20 eh, těch nominálních platů, tak toho může být dosaženo pouze devalvací, která je ale zakázána v případě zemí eurozóny. Takže aby se zmírnily ty okamžité dopady krize, zejména v zemích, které mají vysokou nezaměstnanost, tak eh, Řecko nyní rozšiřuje svoji eh, sociální zabezpečující síť. To zahrnuje tedy i eh, pracovní místa, různá školení, stáže, základní záruky příjmu a to za účasti programů ze strukturálních fondů a také Světové banky. Tato opatření samozřejmě jsou, ty chápeme z důvodu politického kontextu, ale nejsou úplně rozumná, protože eh, jen velice těžko eh, se tohoto v budoucnu zbavíte a nakonec se zase lidé dostávají do začarovaného kruhu chudoby. Spíše by mělo jít eh, cestou Řecko, cestou skandinávského vzoru. Je třeba ale, že Myslím si, že eh, je třeba toto podpořit i příslušnými politikami, které budou mít tedy ten dlouhodobý náhled. Deregulace eh, chráněných profesí, to je součást balíčku v Řecku a Itálii. To by mělo mít pozitivní dopad jak z dlouhodobého, tak z krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého hlediska Ehm, to udělení práce je účinnější a náklady na takové služby klesají. Z krátkodobého hlediska ehm, ten nezaměstnaný může nebo ten počet nezaměstnaných ehm, se může snižovat. Na závěr asi si myslím, že z důvodu krize země provádějí reformy, které si kladou dva cíle, tedy eh, z krátkodobého hlediska fiskální konsolidace, z dlouhodobého hlediska posílení tedy potenciálního výkonu, nicméně mělo by to být promyšlenější, promyšlenější ty dlouhodobé dopady takovýchto opatření, která si kladou za cíl vyřešit ty krátkodobé nedostatky a to, jak se provádí tato strukturální reforma, zase nesmíme ztrácet ze zřetele zase i její dlouhodobé dopady. Děkuji. Mám tu seznam řečníků. Sekretariát to tak ty říkajíc nařídil takovým tím dehontovým způsobem. Eh, přečtu. Podimata, Theodore Philippe Lambert, Zana Gomez, Liam Jürgen Nick Griffin. Anybody else? Mrs. Papadopoulos. Mrs. Papadopoulos, if you add uh, anybody else? And Langen. We're just going to add you on. Tak, my vás přidáme ještě na konci. Ještě někdo? Nikoliv. Já to nepřečtu na tuhle vzdálenost. Takže musíte se omezit, prosím, na dvě minuty. Snažte se tázat, nikoliv pronášet nějaká oznámení, protože jinak vás přeruším. Ivana. Děkuji, paní předsedkyně. Chci zdůraznit, že Evropská unie, unie má v rukou dva důležité mechanismy, které bych měly být využity k tomu, aby členské státy byly vedeny, aby měli využívat kroky, eh, které porostou zaměstnanost a růst, ale zároveň nesmí být na úkor životních standardů občanů. A to je právě procedura nadměrného deficitu. Já souhlasím, že úsporná opatření jsou důležitá, ale měly, měly by být spíše v střednědobém než krátkodobém rámci, protože členské státy, které čelí problémům deficitu, by měli mít možnost opustit ten začarovaný kruh a znovu nastartovat svůj růst. Musí povzbuzovat svůj rozvoj, aby mohli vybřednout z krize, aniž přitom sníží životní úroveň svých občanů. Má otázka je následující. Jak najít správnou rovnováhu mezi úspornými opatřeními a potřebou stimulovat poptávku a konkurenceschopnost? Jak to správně nastavit mezi fiskálním, opatřením fiskální konsolidace na straně jedné a posilováním eh, tedy prostředí, podnikatelského prostředí, trhu práce a tak dále, aby eh, byla pracovní síla flexibilnější, také jak měnit fiskální politiky, jak se přizpůsobit, aby tak, aby byla snížená daň z příjmu, příjmu protože jedině kombinace všech těchto opatření může nakonec změnit, zvrátit ten trend a vést tomu, abychom se dostali z deficitu k přebytku, ale nevím přesně, jak to v praxi implementovat. Děkuji. To bylo přesně na čas. Rody Kraca. Děkuji. Chci položit otázku, která se váže k tomu, co tu bylo řečeno. My tady se snažíme hledat rovnováhu mezi úspornými opatřeními na jedné straně, na straně druhé nutností vytvořit podmínky pro oživení. A já se našich expertů tážím. Jestli tomu dobře rozumím, tak opatření, úsporná opatření a multiplikátory byly kritizovány. A já se chci zeptat, jaký by byl jejich návrh? Zajímalo by mě, jestli realizované politiky mají i nějaké dlouhodobé cíle. Jestli jim nemůžeme vtělit nějaké dlouhodobé cíle, tak aby byly chráněny z dlouhodobého hlediska. A nebo budeme pak mít krátkodobé, až ty krátkodobé, krátkodobá opatření doběhnou, tak tyto země se ocitnou znovu ve vzduchoprázdnu. Děkuji. Děkuji. Paní Podimata. Děkuji, Sharon. na náptixi. Takže máme tu panel který nám má umožnit hovořit o růstu, o, o oživení při zohlednění sociálních faktorů. A v, u těch programů v, v Řecku výsledek je takový, že se zvýšila konkurenceschopnost, ale recese se ještě více zhoršila. Nebyly vůbec zohledněny sociální faktory. A já chci poděkovat oběma expertům za příspěvky, které byly nesmírně zajímavé. Mám tu dva postřehy, které jsou relevantní pro případ Řecka. Vy jste řekli, že ozdravění rozpočtu se nesmí omezovat na krátkodobý efekt. Nýbrž musí směřovat k, dlouho, k dlouhodobému účinku. Můj dotaz je následující. Se zdá, zdá se, že vaše postřehy jdou proti duchu toho, na čem je založena, na čem jsou založena řecká e, úsporná opatření. Souhlasíte s tím, co prosazuje MMF? A myslíte si, že je možné zlepšit konkurenceschopnost s mírou nezaměstnanosti na 30%? Děkuji. Teodor. Skila Kakis. Dovolte mi začít otázkami a pak eh, přijít k analýze. Takže první otázka. Jak hodnotíte ničení lidského kapitálu kdy zůstávají lidé nezaměstnaní čtyři nebo pět let, jak budou zaměstnatelní poté? Jak vnímáte, a hovořím o Řecku, ničení produkty, produkční kapacity, když 4 nebo 5 let neprobíhají vůbec žádné investice, protože máme 5 nebo 4% eh, rozdíl v úrokových sazbách mezi zeměmi, některými zeměmi eurozóny Řeckem a Německem. To znamená, že investice by byly z ekonomického hlediska iracionální. Dále. Jak vnímáte drastické snižování úvěrů v průběhu krize a snahy dostat se z krize? Je možné mít oživení bez úvěru? Je možné mít oživení bez zvýšení míry úvěru? ty je to trochu jako, kdybyste e, žábě uřízli všechny čtyři nohy a pak ji po ní chtěli, aby skočila. Druhý řečník hovořil o příjmech. Místo vybírání příjmu, že je lepší omezit výdaje. Ale trojka v naší zemi neměla problém, pokud jde o část příjmu, protože politickému eh, systému se to líbilo, spíš než by se omezovaly výdaje, když jsme začali tedy se státem, který vynakládal 53% HDP. Švédsko plus, bych tomu říkal. Pořád ještě v roce 2012 jsme měli stát, který vydává 50% HDP na výdaje. Jak tedy vnímáte rozdíl přizpůsobení směrem k menšímu státu nebo k vyšším daním? Děkuji. Filip Lamberts. Děkuji, paní předsedkyně. Bohu, budu k panu profesoru Sampalovi hovořit francouzsky. Tím to bude ještě jednodušší. Vy jste pronášel některá prohlášení a hovořím jako vědec vědcem, nikoliv tedy politicky. Takže za prvé, to tady říkal pan Skelakakis. Otázka příjmů a výdajů. Jste řekl, že bychom měli upřednostňovat eh, snižování výdajů, protože zvyšovat eh, fiskální zátěž je pak z dlouhodobého hlediska mm, negativní pro ekonomiku. Jedn, jednoduchý dotaz. Jestliže základní hypotéza je, že stát je špatným alokátorem zdrojů oproti trhu, jaké máte vědecké doklady na podporu této teze? Protože já mám pocit, že krize v roce 2008 v zásadě souhlasila s uplatňováním a vysíláním zdrojů směrem tedy k té nemovitostní bublině a to neřídila vláda. Takže stejně jako v Řecku docházelo eh, ke špatnému uplatňování, eh, používání zdrojů, ale v situaci, kdy ani privátní sektor nebyl úplně prost chyb. Takže my tady máme určité afirmace, určité tvrzení a pak bychom měli, měli mít nějakou eh, solidní vědeckou bázi na podporu takové teze. Druhá otázka. Ta se týká trhu práce. Jste inž- inženýr, také vím, kdy, pokud vám dobře rozumím. Tak, pokud vytváříme mzdovou deflaci, ať už z hlediska nominálních e, mest nebo z hlediska e, sociální ochrany, tak tím zvyšujeme vlastně, e, nebo vytváříme tady problém s potenciální problém, ať údajně tím zvyšujeme zaměstnanost. zaměstnanost. Ale v problému, kdy bude zaměstnáno 100% lidí, ale v podmínkách otroku, tak to může také být problematické. Takže mě by zajímalo, jaké máte vědecké doklady, které podporují to, co eh, říkáte. Okay, and now Anna Gomez. A teď Anna Gomes. Thank you. I must refer... Děkuji. Já bych eh, profesora San Paula odkázala na eh, zprávu NIO, eh, která byla včera představena v Portugalsku a která uvádí, že problém uspůsobení, který má zničit zaměstnanost a snížit platy, vlastně tento přístup je e, sebedestruktivní. A to ukazuje Portugalsko. V Portugalsku mzdy nestagnují, tam padají. A zpráva e, ILO e, říká, že za minimální mzda 185 eur byla v reálném rozměru Eh, snížena eh, každý rok za 0,7, o 0,7 A, a a eh, mzdy kolem 600 eur klesly o 10 eur, o 10 pardon. Když někdo bral 3000 jako diplomat, v roce 2011, tak teď eh, mm, mm, má plat o 20% nižší. Tohle není návrat k růstu, tohle není eh, zvýšení produktivity, eh, to není zvýšení konkurenceschopnosti ani tvorby pracovních míst. To zvyšuje riziko chudoby dětí a ničí to sociální ochranu a také to podporuje emigraci. My máme eh, za poslední dva eh, roky eh, prostě jedna práce, jedno pracovní místo ze sedmi v Portugalsko bylo zničeno, 10% našeho národního bohatství bylo zničeno. Imigrace. Máme 10 tisíc lidí, převážně mladých lidí, kvalifikovaných, kteří odcházejí každý měsíc. Taková je realita. Takže roste nerovnost emigrace a Eh, víra v Evropu se ničí. Eh, dobrá, já si myslím, jistá, co byla za otázka, teď Lien Gok. Question pour, une question pour chaque expert. Mám po otázce na každého experta. Velmi mě zaujalo, eh, tedy co říkal Zavě, Zavě o té mzdové deflaci. Jistě my chceme oživení mest, ale z praktického hlediska nám podniky říkají, no, no, ale pro, je, máme určitý problém, jak si to náží, protože ne protože by se zvýšily mzdy, ale protože jsme na dně cyklu produktiv, produktivity. Takže můžeme zajistit oživení e, růstu mest, aniž bychom tím poškodili firmy. A jak to v praxi udělat? A dále eh, ještě něco o panu Sampolovi. Tady ještě připojím něco k tomu, co říkal pan Lambert. Jsou tady dvě hypotézy. Za prvé multiplikátor, že je na nule a za druhé, že uh, ta rikardiánská ekvivalence je tedy skutečně něčím platným, ale jak můžete vědět, že jsou tyto hypotézy validní? Thank you. Děkuji, Lidé, a teď Jürgen Klita. Děkuji, a eh, Sharon. Hospodářské otázky jsou eh, samozřejmě v popředí naší pozornosti, ale já bych chtěl poukázat na to, že eh, hospodářská opatření na potírání krize zatím přijatá mají také eh, zásadní politické dopady. Strany pravice, strany, které by nejraději zničily Evropskou unii, mm, mm, mají velký nárůst příznivců ve všech evropských zemích, takže to nesmíme ztrácet zřetele. A teď otázka především na pana Horika. Hovoříme o konkurenceschopnosti a já si myslím, že to je poněkud abstraktní. Já jsem byl několikrát v Řecku a také v Portugalsku a, a viděl jsem tam některé věci, které už se nevyřeší abstraktní konkurenceschopností. Za prvé, tyto země jsou do značné míry deindustrializované. Oni už nemají žádnou průmyslovou základnu a samozřejmě potom bude těžké vůbec být konkurenceschopný. Musí si člověk vytvořit bázi. A otázkou je, jak takovou výrobní bázi vlastně tam vystavět. A za druhé, je tady eh, zemědělské, eh, jsou tady zemědělské produkty, výroba eh, v oleje, vína a to platí vlastně i pro Kypr, které nemají přístup k vnitřnímu trhu, protože produkční jednotky, které oni ročně vyrábějí, jsou příliš malé a někdo, ty velcí odběratelé je neodebírají. Nebo ano? Potom je tady ještě další problém, o kterém hovoříte, ale samozřejmě je tady celá eh, řada výrobců, kteří vyrábějí příliš málo na to, aby mohli dodávat na trh. Takže eh, se musíte zaměřit na konkrétní eh, strukturu výrobu a zamýšlet se nad tím, jak ji změnit, tak, aby vůbec bylo možné se účastnit na trhu. A o tom já tady vůbec nic neslyším. Rád bych o tom slyšel váš názor. Jak hodnotíte takovouhle problematickou situaci? Děkuji. Děkuji. Nick Griffin. Děkuji. Dvě velice zajímavé věci dnes odpoledne. Eh, za prvé, eh, připomenutí eh, během první eh, části, že to, co tady řešíme, je umělá krize, eh, která byla od začátku vytvořena jako zástěrka od totální unie. Slyšeli jsme tady ten cynický citát od Romana Prodyho. A potom ta mzdová deflace v Jižní Evropě. Ono je to úplně jasné. Já vidím, že v Británii se to také děje v chudších oblastech u nás v mém volebním okresku. Tam má dobu eh, práce a eh, nižší platy. Eh, Median v Británii teď je, nebo běžný styl je, že lidé si chodí pro půjčky a takové běžné spotřebitelské úvěry obrovsky narůstají od roku 2009, dvojnásobily a v lidé, e, kteří jsou ohrozeni e, vystěhováním e, od družstva, tak těm je vyhroženo, že jejich děti budou umístěny do ústavů, kde se šikanuje tam plno pedofilů. Já jsem dokonce k tomu vydal brožurku, ale také jsem byl požádán, abych se tady zeptal, jak jak eh, prospěšná je ta krize, která měla eh, být vyvolána i společnou měnou a jak to eh, zraňuje skutečné rodiny. A chtěl bych se zeptat, jak dlouho si myslíte, že bude trvat, než se sedláci vzbouří? A teď Antigona Papadopoulou. No Děkuji. Již to zaznělo že hospodářská krize vyhrotila celou řadu problémů. Minulý týden jsme byli se skupinou poslanců v Řecku a tam jsme hovořili o navýšení počtu sebevražd, potratů, případů domácího násilí. Podobné je to na Kypru. Já mám jednoduchou otázku. Myslíte si, že nakonec trojka a ostatní počítají s vytvořením určitých podmínek, zatímco vlády se snaží učinit určité pokroky v další fázi. My tu hovoříme o propouštění zaměstnanců, o úplném vydírání pracujících a na úkor toho, dochází k racionalizaci veřejné zprávy, mnoho propouštění, mnoho kvalifikovaných mladých, kteří odcházejí z naší země. Takže my tu neustále hovoříme o tom, co chceme napravit, tedy aby se znovu rozjela ekonomika, ale jak, když bankovní systém má problémy, malé a střední podniky nemohou dělat nic, nikdo jim nepůjčí, nepůjčí Eh, nepanuje tu žádná bezpečnost, neexistuje růst. Jak tedy budeme i nadále říkat, že ozdravíme hospodářství. Lidé zažívají plné tragédie a příští rok budou evropské volby a já se eh, bojím, eh, že se sem dostanou ti z toho zlatého usvitu nebo zástupci paní Le Pen nebo všichni ti euroskeptici. nebudou volit ti, kteří si přejí tu správnou Evropu, která kráčí správným směrem. Ta situace je tragická, takže jaké je řešení? Bernard Langen. Děkuji. Já bych se eh, rád zeptal na tři věci. Za prvé, je pravda, že úrokové rozdíly po eh, založení eurozóny umožnili eh, jeho evropským eh, zemím půjčovat si za mnohem nižší úroky, že tyto úrokové rozdíly nebyly využeny, využity k odbourání dluhu, ale ke zvýšení státního konzumu a zadlužení veřejného sektoru? Za druhé, platové mzdy, platové rozdíly Eh, například eh, Velká Británie. Již eh, tě než nastoupila Margaret Thatcherová, ehm, odbory prosadili, že dokonce i elektronické, elektrické lokomotivy musí jezdit se dvěma topiči. Jak to vnímáte, tu tarifní autonomii mezi odbory, například v Německu a v jiných zemích a Eh, tedy zaměstnavateli. A pokud chci hovořit o eh, Řecku eh, a o cestovním ruchu, ten nebyl konkurenceschopný oproti Chorvatsku a Turecku. Opravdu to tam bylo příliš drahé. To byl vnitřní vliv. A potom tady třetí otázka. Jakou e, roli e, vidí odborníci pro e, stát? Měl by více vydávat, měl by se pustit do reform, měl by usnadnit investiční podmínky, zavést rozumnou zprávu, na kterou se bude moci dát spolehnout, kde se bude bojovat proti korupci. Jak vy vidíte reformy, které jsou nutné? quick panic lost the list uh, and Nicholas ještě další člen na seznamu Nikolas Salavrakos. Nemohu přijmout další řečníky, protože už jsme měli začínat poslední panel. V opačném případě přijdeme o tlumočení, takže prosím stručně. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Eh, také já chci poděkovat eh, pozvaným hostům obou panelů. Chci připomenout, eh, že euro nahradilo jiné měny a předpokládám, že se bral v potaz i, bral v potaz i zkušenosti s jinými měnami, které v průběhu stovek let byly používány na světovém trhu. Občanům Evropy jsme řekli, že co se týče eura, díky němu získají stabilní měnu, získají jednodušším způsobem půjčky a jejich život bude lepší. Řekli jsme jim také, že zajistíme zachování celé řady základních práv a popravdě nevím, jestli se nám to doopravdy pořadilo, protože uh, Základní práva, lidská práva v Evropě se snižují až na takovou úroveň, že je třeba se nad tím zamyslet právě i vůči blížícím se evropským volbám, vzhledem k tomu, k čemu dochází v našich společnostech. A co se týče platební bilance, jak o tom hovořil velice příhodně pan Tembo, Ehm, byl bych rád, by byla provedena následující analýza. Myslíte si, že toto je zapříčeněno snižováním dovozu nebo ehm, vývozu z jižních zemích, protože to bude velice důležité ještě do budoucna a Chtěl bych se připojit k iniciativě pana místopředsedy Karase. Je třeba opravdu analyzovat ty omily trojky, když zaváděla us, politiky úsporných opatření v zemích jihu. Pak obdržíme celou řadu velice důležitých závěrů, abychom zjistili, eh, co vlastně nastalo se všemi těmi prostředky, které byly půjčeny, jak s tím, kdo vynakládal, kam, kde vlastně ty peníze skončily. Okay, thank Dobrá, ano. Bohužel jsme neslyšeli konec. A nakonec se nám to doneslo. Teď se obracím na vás všech, na všechny. Prosím, krátké odpovědi. Nemůžete hovořit více než pět minut, bohužel. Žil jako první, protože nepřekročil svůj čas v prvním kole. Dobrá, děkuji. Mnoho otázek, bohužel pět minut, jestli tomu dobře rozumím. Takže na ně neodpovím. Ovšem, když jste v nemožné situaci, pak už je příliš pozdě si stěžovat. A to právě hodně zemí udělalo. Předtím, než byli v krizi, tak měli velké externí deficity, velké rozpočtové deficity. Ne, to není případ Španělska, ale je to případ Řecka. A některých dalších míst, trochu Portugalska také. Pochopitelně, když už je moc příliš pozdě, tak to bolí když jste měli mzdovou inflaci, která se dostala jaksi eh, mimo eh, rytmus se zbytkem eurozóny, když dáte lidem určité finanční nároky, které financujete z budoucích generací, z budoucích daňových nároků, a i když si nejste jistí, jisti, jestli budete moci tyto daně vybírat, protože nemáte moc dobrou demografii a nemáte moc velký růst, no tak v určitý okamžik pak musíte čelit nelehkým rozhodnutím. To, to je základní bod. Pokud nemůžete prodávat své výrobky, protože jsou moc drahé, tak prostě nemáte nic jině, jino, jiného v záloze, než eh, abyste byli levnější. Nikomu se nelíbí, když se krátí mzdy. Ale co, co jiného chcete? Tím se dostávám k dalšímu bodu, který se týká úsporných opatření. Naprosto souhlasím, že to, to, tohle není, eh, když jste v recesi, tak to není dobr, dobrý okamžik na recesi. A vy jste v recesi. Myslím, že multiplikátor není nula. Multiplikátor je větší než nula. Když není tak vysoký, jak někteří eh, lidé říkají. Tak co, co si počít? Víme, že z krátkodobého hlediska úsporná opatření ničí pracovní místa a vede ke kontrakci. V minulosti existovalo něco, čemu se říkalo Washingtonský koncenzus, to uplatňoval MMF v krizových zemích. A logika Washingtonského koncenzu byla taková, že utrácíte moc, musíte utrácet méně. Víme, že když vy utrácíte méně, klesne poptávka, to zničí pracovní místa, tudíž potřebujeme jiný zdroj poptávky, který to vykompenzuje. A tímto zdrojem poptávky bude zbytek světa. To znamená, že abychom omezili kontrakční účinky, musíme substituovat vývozní e, poptávku po vývozu poptávkou v, místo té vnitřní poptávky. A to jedině prostřednictvím devaluace měny. Asi mnohé překvapím, my ekonomové máme Eh, reputaci, že máme rádi euro, že zastáváme euro, ale myslím, že euro je jedním z velkých problémů této krize, protože euro neomožňuje krizovým zemím implementovat washingtonský konsenzus. Co se děje, když ne, neimplementujeme washingtonský konsenzus? No pak to je ta politika, eh, jako byla ve, ve Francii za Jean-Paul eh, Tricheta, v Evropském měnovém systému. On tomu říkal takzvaná kom, eh, konkurenční dezinflace. To znamená kontrakční politiky, které ochladí ekonomiku, takže pak je menší inflace než, nižší inflace než v jiných zemích. Ve Španělsku, Portugalsku, v Řecku. Zjišťujeme, že aby to fungovalo, ta konkurenční dezinflace, tak musí stoupnout nezaměstnanost a to vysoko. Protože tento mechanismus funguje jedině, když dosáhne nezaměstnanost 20%. To jsme z těchto zemí zjistili. Některé země mohou mít větší štěstí, protože mají flexibilnější trhy práce, ale tam pak eh, tato strategie je velmi nákladná, ještě nákladnější než ve Francii eh, za trišeta. Takže to pak zvyšuje náklady na členství v eurozóně. Děkuji. A ještě závěrem odpovím na otázku ve francouzštině. Tedy eh, lidmi z Francie a z Belgie. Tak, nemůžete mi přisuzovat něco, co jsem neřekl. Já jsem neřekl, že multiplikátor je nula. Neřekl jsem. Eh, že existuje ta rikardiánská ekvivalence. A neřekl jsem, že, člen, že stát je špatným alokátorem zdrojů. Já jsem jenom řekl, že bychom financovali více státu, potřebujeme více daní, více daní rovná se méně pobídek investicím, méně pobídek práci a méně aktivity. Takže nehovoříme o účinnosti státu, o, samozřejmě osobně o tom mám pochybnosti, ale to není to, co jsem chtěl říci. Pouze o, ho jsem hovořil o distorzních účincích fiskality. Vy říkáte, dokažte to. Na to existují studie, ale ekonomie není exaktní věda. Ale mohu vám odkázat na články, třeba Gilaro, které odhadují náklady fiskality, které ukazují, že pro některé eh, socioekonomické kategorie, v případě Francie jsme někde na vrcholu tedy té křivky obchodní, takže je to opravdu tak distorzní. Pokud zvýšíme daně v těchto kategoriích, tak to nepovede vůbec k žádnému zvýšení fiskálních příjmů. Pokud jde o účinky mest na práci, vy jste hovořili o tedy otroctví a tak dále, Jistě otroctví v některých zemích existuje, v některých eh, komunistických zemích, které měly otroctví, ve formou gulagu, protože to byl prostě jediný způsob, jak mohli fungovat. Byla poměrně zajímavá zkušenost. Pět sekund. Španělsko za Franka. Velmi nízké platy. A co se stalo? Míra nezaměstnanosti byla nula. Byl přebytek nabídky práce. A pak eh, odbory vyjednali tedy zlepšení podmínek a hned to stouplo na 20%. Samozřejmě my nechceme, eh, aby to byla nula, nechceme mít znovu Frankův režim, ale existují některé historické epizody, které ukazují, že prostě je to pravda, že je tu vztah mezi nákladem na práci a zaměstnaností. Děkuji. Vím, že je to samozřejmě těžké, Javier. Pět minut, prosím. Okay, uh, very, very quickly. Dobrá, jen velice, velice stručně. A někdo to zmínil um, o zdravení hospodářství, nicméně musíme pochopit, že nyní uh, se nacházíme opravdu v tvrdých úsporných opatření, takže prodlužování, pro rozšiřování tohoto velikost multiplikátoru a lepší výsledky, když multiplikátory budou nižší, tak možná nám bude, budeme mít lepší výsledky, když se toto bude prodlužovat. Nicméně otázkou tu není vydávat více. Otázkou je, aby tento proces eh, z eh, úsporných opatření byl ještě prodloužen. Tímto zároveň zareagují i na tu otázku platu. Tady není otázka navýšit platy. Tady je to eh, zastavit tu platovou deflaci. To je trošku jiné než navyšování platu. Já jsem se odkazoval na to, že když budeme mít určitou normu pro minimální plat v Evropě, tak ty přebytkové země navyšují eh, minimální platy. Například ve Francii, kde ty Ehm, krajové sazby jsou velice nízké, tak tam není prostor pro navýšení minimálního platu. V podstatě se to odůvodňuje tak, že se to eh, nenavyšuje prostřednictvím produktivity, ale v podstatě, co můžete nyní očekávat, je, že budete mít minimální plat navýšen třeba v Německu. To by pomohlo. A jednu věc k Žilovi. Ano, nemůžete dělat nic víc než eh, devalvaci v některých zemích. Pro nakopnutí konkurenceschopnosti je to možné. Otázka industrializace nebo ztráty industrializace, eh, to nevím. Průmysl by měl eh, s průmyslem se mělo něco udělat, ale neplatí tady odkaz Junckera. A měli jsme tu případ Laval a v případě globální krize, kdy každý provádí platovou deflaci, tak dochází k celosvětové deflaci a může nastat válka, celosvětová válka A v podstatě to je zase otázka Laval. Takže je třeba navýšit konkurenceschopnost v těch deficitních zemích, nicméně musíte také nalézt způsob, jak snížit eh, přebytky v těch přebytkových zemích. Pokud tak neučiníte, tak v konečném důsledku se zase dostanete k deflaci a nevyřešíte ten problém běžných účtů. Takže je třeba uplatňovat washingtonský konsenzus eh, u každé země a nakonec tedy <laughs> se dojdete k závěru, ale zase jsme to udělali špatně. Děkuji. Sorry that uh, we always... Děkuji a omlouvám se, zase to dopadlo stejně, padlo příliš mnoho otázek a nebyl čas na odpovědi, takže prosím, eh, pokud byste si přáli ještě zodpovědět další otázky písemně, můžete tak učinit, my je rozešleme našim poslancům e-mailem. Myslím, že oni velice rádi obdrží um, vaše reakce i s příslušnými odkazy na určité dokumenty. Ano, stále máme ještě 15 minut spoždění, takže zahájíme panel číslo 3, což je výměna názory s Evropskou centrální bankou a Evropskou komisí. ten na začátku tohoto roku i na konci loňského roku jsme měli podobné a podobné setkání, kde jsme řešili otázku určitých zemích, jako Kypr a Řecka. Dnes pohovoří v první řadě zástupce komise DG Ekfin, pan Servas de a byla bych ráda, kdybyste se vyjádřil, dejme tomu za sedm minut, to bychom velice ocenili, prosím, máte slovo. Okay. Thank you. Thank you, madam chair. Dobrá, děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Já se budu maximálně snažit vejít se do těch sedmi minut. Možná, že to dokonce zvládnu ještě rychleji, než to dělám jinde. Když bych vám poděkoval rád za tuto příležitost zde vystoupit. A tohle je e, jenom ukázka e, zvýšené e, transparentnosti vůči Evropskému parlamentu v důsledku dvou balíčku. Nejdříve pokud jde o trojku a roli komise v ní. Trojka byla vytvořena na základě ad hoc z iniciativy členských států, byla formalizována v rámci dvou balíčku a smlouvy o ESM programu komise eh, má mm, být. Eh, já se omlouvám. Ono to prostě nefunguje jenom takhle, když budete mluvit rychle, protože tlumočníci vám nestačí, takže můžete to prosím... Eh, Dobrá, tak já zpomalím a doufám, že se pořád vejdu do sebe minut. V tomto rámci konečné rozhodnutí o finanční pomoci členským státům eurozóny tedy padá. Je třeba také Mm, se zamyslet nad klíčem eh, k úspěšné implementaci programu. Eh, Model trojky se ukázal eh, jako užitečný pro řešení výzev pro členské státy eurozóny a tři instituce i nadále tedy řekly, že budou chtít pracovat v tomto formátu do budoucna. Jako místo předseda arend dnes uvedl na mm, tiskové konferenci k pozemnímu kozimní jako eh, prognóze. Komise ví o návrhu parlamentu eh, prostudovat eh, úlohu trojky, aby se zvýšila její legitimita. Komise se účastní dnešního slyšení a dalších dialogů a to je znak ochoty komise posílit tu odpovědnost a proto také bude reagovat konstruktivně na iniciativu Evropského parlamentu. A teď k hlavním výsledkům toho programu. Eh, ten úspěch je pozoruhodný a program eh, se nakonec eh, podar, pomohl tedy vyhnout mm, neuspořádanému krachu a, povedl k restrukturalizaci eh, vládnutí v Evropě a také růst cen vrací. Podle podzimního, eh, podzimní prognózy hm, komise většina zemí má příští eh, rok růst asi o půl procenta, tedy v Řecku, tři čtvrtě bodu v Portugalsku, bod v Irsku a půl bodu v hm, Španělsku. Ehm, jak asi víte, eh, ta krize začala eh, ovšem později v posledně jmenované eh, zemi. Fiskální konsolidace je mimořádná a Řecko už se stlačilo od roku 2009 o 30% HDP a, a už a blíží se k primárnímu přebytku za první, první, první rok po letech, poprvé po letech. Eh, konsolidace trhu je postupně omezená. Za čtvrté, eh, je tady pořád eh, na dosah tedy suverénních trhů. Bylo, byl učiněn zásadní pokrok u Portugalska a je očekávání, že tržní traky na Řecko by mohly částečně se obnovit. Španělsko si uchovalo přístup na trh Eh, celá ta léta. Dále eh, konkurenceschopnost se eh, zlepšuje, export roste a stávající deficity na platebních účtech se překlápějí v přebytky. A také rozsáhlé reformy přináši, začínají přinášet ovoce. Podle odhadů dopad na HDP by mohl být až 6 ve střednědobém horizontu a prakticky dvojnásobný v eh, dlouhodobém horizontu a za poslední bankovní sektory byly rekapitalizovány a ten pokrok je nejzřetelnější v Jirsku ve Španělsku. A, ale eh, byl, vyhli jsme se úplnému eh, omezení uvěrování. Samozřejmě jsou tady otázky ohledně toho, jak ty programy byly nastavené. Když se na to díváme zpětně, tak to bylo správně vzhledem k eh, omezením, v jakých se pohybovali. Prognozování je obtížné eh, v dobách velké politické nejistoty. A eh, to samozřejmě znamená, že prognózy mohou být revidovány daleko častěji než jindy, ale to neznamená, že programy selhaly. Některé nerovnováhy jsou mnohem trvalnější, než se očekalo. Eh, a to vzhledem k obtížnému prostředí v eurozóně i mimo jiní. Národní eh, reformy a politiky EU eh, řeší zásadní výzvy. Zdůrazním několik z nich. Za prvé je tady dějistý krize a potřeba vyvažovat rozpočty a to bude i nadále tedy držet nebo omezovat růst rozstřížení eh, finančního trhu eh, je stále důležité. Eh, banky mají problémy získat peníze od svých protižků. Je tady jednotný mechanismus pro dohled nad bankami. To je nezbytné k zajištění finanční stability v eurozóně. Nezbytné, nezbytná úprava domácích mest probíhá pomalu a tedy škrty ve mzdách nevedly okamžitě k snižování cen a vyžádalo se to další e, reformy. Víme, že v situace v oblasti zaměstnanosti bude i nadále problémem. Komise e, se e, snaží Eh, také potírat nezaměstnanost mládeže hm, různými iniciativami. Jsou signály, že nezaměstnanost se stabilizuje, zejména v zemích tam, kde je eh, velice vysoká. Sociální dopad eh, politiky byl vždycky klíčový v programových zemích, jak bylo tedy v memorandu o pozoru, porozumění. Je důležité, abychom ty programy eh, um, tedy eh, nastavili tak, aby jejich dopad eh, nebyl zásadní na ty nízkopříjmové skupiny. Například v Řecku a v Portugalsku se některé reformy zaváděly v progresivním měřítku tak, aby tyto skupiny byly potíženy. A, a například byly zví, z, zvýšeny daně z luxusního zboží. Já bych rád závěrem řekl, že No, i když tyto programy byly obtížné, tak byly nevyhnutelné. Ty dané země jsou teď v mnohem lepší situaci než před dvěma lety a, a ty eh, programy a, eh, a, eh, zabránily mnohem a, obtížnějšímu vyrovnání situace, a, které by jinak bývalo nastalo. U Irska, Portugalska a Španělska se uvažuje o opuštění programu pokračování v úspěšném eh, řešení eh, krize eh, je ovšem zásadním problémem stále. Je důležité zanechat si důvěru, nebo zachovat důvěru v investiční aktivitu. Dobrá, tak jsme tady ušetřili minutku. A teď kdo dál? Teď je to Klaus Marsch, který je šéfem eh, z vize Evropské centrální banky pro jednotlivé země. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, ctění poslanci a poslankyně. Dámy a pánové. <clears throat> Mohu prosím ostatní vypnout mikrofon? Děkuji. Mohu souhlasit s tím, co bylo řečeno Zvláště s tím závěrem k sociální spravedlnosti, nastavení eh, těch způsobovacích programů. Podělím se o myšlenky o pokroku dosažené zeměmi eurozóny. Než přejdu k věcné stránce věci, upozorňuji, že hovořím z vlastních zkušeností při analýze vývoje v jednotlivých zemích. A v rámci trojky ECB poskytuje technickou expertízu, technické rady národním eh, orgánům a euroskupině. Ale euroskupina je tím orgánem, který pak rozhoduje jestli uděl, o tom, jestli udělat finanční pomoc a za jakých podmínek. Je nepochybné, že hospodářské a sociální náklady krize byly vysoké a že e, značné složky, velké složky populace e, trpí velká ekonomická příkoří. Krize byla způsobena tedy ekonomickou krizí a ty sociální náklady pak vyplynuly z obrovských e, nerovnovách a strukturálních problémů, které se nakupily v těchto zemích před zahájením těchto programů od květnu Některé země, jako třeba Portugalsko, měly nadměrný růst soukromých dluhů. A to pak ovšem vedlo k tomu, že eh, eh, rostly, eh, rostly dovozy spíše než skutečný růst. Nebo v Řecku, došlo k obrovskému nárůstu veřejných výdajů, zejména v oblasti mest a důchodů ve veřejném sektoru došlo k neudržitelnému deficitu a to pak vedlo k přehřátí ekonomiky, ke ztrátě konkurenceschopnosti. Strukturální nepružnost nebyla řešena. A to pak ještě zhoršilo tu recesu, recesi a vedlo to ke snížení zaměstnanosti. V další skupině zemí, třeba Irsko, Španělsko, tam byl obrovský nárůst úvěrů, spolu s neudržitelným rozmachem v oblasti nemovitostí a to podko- podkopalo zdraví, finanční zdraví banka finančních institucí, zvýšilo eh, zadlužení domácností, tím se pak zvýšil eh, deficit běžného účtu. A tyto nerovnováhy se musely napravit. To teprve eh, představuje základ pro nový udržitelný růst. Čili neexistovala alternativa vůči fiskální ko- koordinaci. Byl potřeba eh, odložit veřejný i eh, soukromý sektor. A velké prodlevy při implementaci dohodnutých reform zvýšily náklady. V některých zemích takováto spoždění a nedostatky po zahájení programu, třeba v Řecku, je eh, odrazem smíšené zodpovědnosti za politické reformy a váhavosti s rozbitím určitých dělčích zájmů. Ovšem, dobrá zpráva je, že je světlo na konci tunelu. Všechny země učinily značný pokrok při snížení ekonomických nerovnovách, a to zejména pokud jde o trh práce a při zajišťování finanční stability. Tím byl položen základ udržitelného růstu a zaměstnanosti v budoucnu. Dokonce by se dalo říci, že tento pokrok by byl mnohem menší při absenci asistenčních programů. Již byly naznačeny některé úspěchy mezi 2009 až 2013. Zmíním, že primární fiskální bilance finanční sektor se má zlepšit o 12% bodů HDP v Řecku a mezi 6 a 8% body v dalších zemích, které mají programy Irsko, Portugalsko, Španělsko, Kypr, tam je pokrok menší, protože teprve začaly. Stávající projekce jsou takové, že Irsko a Portugalsko dosáhnou primárního přebytku v roce 2014, Řecko bude mít malý primární přebytek již letos. Ve všech těchto zemích bylo dosaženo pokroku pokud jde o poměr mezi náklady a prací, jednotkové ceny na práci klesly o 20 A pro konkurenceschopnost této země je to dobrá zpráva, že také, dobrou zprávu také to, že inflace byla nízká, dokonce negativní jako v Řecku od jara 2013. Byl zmíněn, byl zmíněn také úspěch při řešení nerovnovách ehm, běžného účtu a finanční instituce ve všech pěti programových zemích byly rekapitalizovány a restrukturalizovány nebo jsou v procesu restrukturalizace. To vše podporuje finanční stabilitu. A konečně čtvrtletní růst v mnoha zemích, v, v Irsku, um, Irs, bude pozitivní, v Řecku bude pozitivní růst v první čtvrtletí příštího roku. Celkově programy zatím fungují, vytváří potřebné podmínky pro budoucí růst a tvorbu pracovních míst, ale přetrvávají některé výzvy. Fiskální konsolidace musí pokračovat. Musíme vybudovat účinné nárazníky v rozpočtech, aby sociální náklady budoucích negativních šoků byly menší než tentokrát produktové eh, trhy a trhy služeb, tam musí být zvýšeny reformy, musíme snížit ceny, zvýšit produktivitu, aby se zvýšila konkurenceschopnost a pak také kupní síla pracujících. Bez těchto reform zůstanou reálné mzdy příliš nízko, příliš dlouho. V některých místech by je potřeba proaktivnější přístup, aby se posílil boj s daňovými uniky a korupcí, včetně reform soudního systému, aby se zlepšila kvalita a e, účinnost veřejných služeb. I toto podpoří sociální spravedlnost. Vysoká nezaměstnanost může se stát strukturální a to ovlivní lidský kapitál, zejména mladé lidi. Že zatím e, trhy práce váhají e, řešit tuto situaci, úsilí musí pokračovat, musíme zvýšit flexibilitu těchto ekonomik. A konečně, pokud jde o politiky finančního sektoru, musíme zajistit životaschopnost bank, aby tyto banky mohly umožnit přístup k financím pro reálnou ekonomiku, zvláště malá a střední podniky. Politiky by měly směřovat ke zlepšení likviditní situace, k obnově, k obnově jejich střednědobé ziskovosti. Je důležité všechny tyto výzvy řešit rychle a rozhodně, protože se může dostavit únava z reform, proto musíme konsolidovat dosavadní úspěchy, musíme postoupit s prosazováním reform v těchto zemích. Oddalování reform by ohrozilo oživení a snížilo perspektivy růstu eh, a zaměstnanosti v příštích letech. Děkuji. Máme tu již seznam eh, řečníků připraven na základě rozhodují, rozhodnutí koordinátoru. Nemáme totiž eh, čas na to, abychom dávali slovo jednotlivým řečníkům. Máme tu první otázku za čtyři, první skupinu, takovou otázek za čtyři řečníky, potom si vyslechneme odpovědi, poté se teda pokusíme eh, přistoupit k dalším otázkám. Vorsitzende zum ersten. Paní eh, předsedkyně, nejdříve bych eh, se chtěl jasně zeptat i k tomu prohlášení o hodnocení trojky. No, Oli Renem dnes dopoledne. Eh, chci říct, že, je to, eh, že to zcela vítám. A teď tady můžeme eh, klást otázky. My jsme dva členové trojky tady. Všichni víme, že trojka není dostatečně transparentní a nemá dostatek parlamentní kontroly a je to mezivládní instrument a ne instrument společenství. A proto se ptám, jakou roli hrají jednotlivé instituce uvnitř trojky vzájemně k sobě a v poměru k postiženým členským státům, nebo k dotčeným členským státům ASM. A jaké konkrétní eh, kroky eh, trojka stanoví? Kdo eh, dává zprávy trojce? Jak se ta jednotlivá opatření vytví, vytvářejí? jak probíhá domluva nebo debata mezi členy trojky, z jakého, e, na jakém základě e, se dějí e, tedy návrhy pro jednotlivé části trojky a jak vypadá spolupráce s dotyčnými členskými státy. A poslední otázka, odkud pochází diskrepance mezi veřejným hodnocením práce trojky a vaším osobním názorem a jaké návrhy byste ještě měl eh, pro letošní eh, rok eh, pro náš výbor také, co bychom mohli na tom zlepšit. Dobrý. Děkuji. Merci. Děkuji komisi a ECB za přítomnost ty vaše politiky v rámci trojky ovšem trpí problémem demokratické legitimity. Um, tedy, teď otázky. Jaké jste, jak, z jakých hypotéz jste eh, vycházeli při vytváření eh, koncept, koncipování vašich opatření a jaká je hodnota multiplikátoru? Protože tady existoval rozdíl mezi analýzou eh, komise a MMF dále strukturální reformy trhu práce. Jaká je elasticita mezi eh, mzdy a zaměstnaností, eh, kterou jste brali jako bernou minci při vytváření reformní, eh, strukturálních reform. A teď na centrální banku. Máte většinu řeckého, držíte většinu řeckého dluhu a pomoc při formulování pomoci trojky, tak jaká část té pomoci skutečně financovala oživení řecké ekonomiky a jaká se vrátila zpátky centrální bance ve formě eh, úroků a dalších eh, pladeb. Takže to potřebujeme vědět v rámci eh, vyšet, vyšetřování. Je součástí role centrální banky, aby dávala doporučení fiskálního a rozpočtového charakteru? Škoda, že to není také Mezinárodní měnový fond, když probíhají mezi vámi diskuze, které by se měly vyjasnit. Ale oběma vám kladu tuto otázku. S uplatněním toho nového systému, který je jako, jakýmsi eh, zárodkem eh, MMF na evropské úrovni, tak jako, jaká bude pak role měnového fondu v budoucnu? Děkuji, Teodor. Mám eh, jen omezenou řečnickou dobu, takže přímo k věci. Hovořili jste to o tom řeckém případu eh, jaksi rezistence k změně. Já s vámi souhlasí, ale jak vy reagujete tady na tuto situaci? Protože za poslední dva roky jste financovali řecký veřejný sektor takovým způsobem, nebo v podstatě to zničilo soukromý sektor a já se ptám, proč tomu tak bylo učiněno. Vždyť řecký veřejný sektor v, ne, u, v podstatě te nezaznamenal velký počet nezaměstnaných. Ti nezaměstnaní pocházejí ze soukromého sektoru. Tady eh, to postihlo zejména lidi, eh, kterými kolem 50. A když se ptáme eh, našich politiků, tak v podstatě nám nedávají žádné odpovědi, kolik lidí to postihlo. A jak toto se bude financovat, bude to stát miliardy eur. A náš soukromý sektor těžko přežívá, nemá žádnou likviditu, veškerá likvidita jde na veřejný sektor a já se ptám tedy, proč jste udělali něco takového? Děkuji. A nyní tedy, jak je náš plán? Předala bych eh, každým, každému z našich řečníků kolem čtyř minut eh, maximum a poté proběhne druhé kolečko. Takže kdo z vás pohovoří jako první? Komise, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za ty různé otázky. Já zodpovím na tři z nich. Eh, zodpovědnost trojky, fiskální multiplikátory a pak ten eh, veřejný a soukromý sektor v Řecku a tu poslední otázku nechám na mém kolegovi. Takže k otázce trojky a zodpovědnosti. To je téma, o kterém jsem se zmínil na úvodu stručně. Eh, trojka byla vytvořena na základě rozhodnutí členských států a to z důvodu určité potřeby v několika členských státech. Jak postupoval čas, tak ten systém trojky byl do určité míry usměrněn, rozdělen na dva balíčky. To bylo přijato eh, v květnu 2013 a potvrdilo se, že když ten pomocný program těchto zemích, tak tam bude tedy postupovat eh, eh, Komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond. Tehdy nebylo nějaké právní ustanovení, když eh, byl vypracován ten první balíček, nyní ho ale tedy máme ten právní základ pro aktivity trojky. Co se týče tedy eh, té zodpovědnosti, je jasné, že každá instituce uplatňuje různý druh eh, této míry zodpovědnosti, používá tedy odlišné vzory. Já mohu hovořit jen za komisi, tady je jasné, že ta Odpovědnost u komise přechází přes eh, místo předsedu komise, jsme pod dozorem parlamentu, ostatně naši zástupci se dostavili několikrát sem do parlamentu, aby hovořili o těch programech i o otázce Kypru. Představili vám tady ten program a určitě je připraven uh, Eh, obdržet jakékoliv další vaše pozvání a přijít sem a vysvětlit eh, jakékoliv rozhodnutí komise a projednat to společně s vámi, s členskými státy, poskytnout tedy vysvětlení. Tímto způsobem si myslím, že ta eh, zodpovědnost je řádně vykonávána. Takže to jsou ty nejdůležitější záležitosti, které k tomu mohu říci. Možná později uh, se to ještě bude probírat. A pak ta otázka těch multiplikátorů, to je téma, které bylo projednáváno ze široka v minulosti. Komise již v prvopočátku uznala společně s kolegy z ECB a IMF že ty multiplikátory v období krize jsou většinou vyšší než za normálních okolností. Nechci tu hovořit příliš technicky, ale pokud měnová uh, politika uplatňuje nulové sazby, pokud existují určité úvěrové, úvěrové omezení a hospodářství je slabé, tak ty fiskální multiplikátory jsou poměrně vyšší než za normálních okolností. Uh, Eh, měnové instituce došly k dohodě, že multiplikátory jsou odlišné na základě různých opatření, příjmy, výdaje. Víte, že ty, ta opatření pro výdaje používají vyšší multiplikátory pak eh, my zase jsme spíše pro toto, protože to vede k trvalejším úpravným opatřením ještě chci říci, že všechny ty makroekonomické výhledy eh, zdůrazňují zemna aktualizaci programu prostřednictvím revizí, ty jsou projednávány s členskými státy, jsou stanovovány na takovém balíčku předpokladu a stanovují se multiplikátory. To znamená, že my používáme určité programy pro stejné skupiny zemí, podobně tak činí i kolegové z IMF, takže uplatňujeme podobný přístup. A ještě poslední otázka, vzhledem k tomu, že mám málo času. Veřejný a soukromý sektor konkrétně tedy k té otázce, která tu zazněla. Takže co jsme učinili? V první řadě jsme se zaměřili na daňovou konsolidaci v Řecku vzhledem k té úplně hrozné situaci fiskálního deficitu a zadlužení Řecka na počátku programu. Jednou z priorit bylo dosáhnout fiskální konsolidace a udržitelné zadlužení. Taková byla priorita a proto jsme tedy velice zapracovali na veřejných mzdách a penzích ty platy to zabralo v podstatě více než polovinu e, veškerých příspěvků. To znamená, je to ta nejpodstatnější oblast, e, která prošla úpravami, to znamená, soustředili jsme se na ten veřejný sektor. Také jsme zavedli memorandum pochopení společně s řeckou vládou, Um, nová pravidla pro veřejný sektor, pravidlo 1 až 5, uh, to znamená to pravidlo jeden z pěti, který byl uh, uh, pracovníků, kteří jsou nahrazeni. Možná kolega k tomu ještě řekne něco více. On to s nimi, s protistranou probíral nedávno. Pak tedy projednávaná otázka odchodu z veřejného sektoru Myslím si, že ten veřejný sektor nebyl úplně opuštěn a v podstatě ten veřejný sektor měl naprosto rozsáhlejší rozměr než soukromý. A nyní kolega z ECV, eh, e prosím. Já souhlasím eh, s, s tím, co říkal Sebastian, a jenom poslední věc k eh, veřejnému sektoru. Nejdříve eh, tady byly eh, zásadní škrty mzdové i benzíní eh, pro zaměstnance veřejného sektoru a jak se vás říkal, bylo to progresivní, bylo to silnější u lidí s vyšším platem než u lidí s nižším platem, takže veřejný sektor také hodně adjustoval. Pokud jde o propouštění, tak je pravda, že u tohoto procesu Je zřejmé, že tento proces tedy nebyl tak eh, rychlý a úspěšný, jak vláda původně eh, slibovala. Ale pořád je tady velice obtížný eh, proces ze strany pana Micu taky se v tom, že on se zavázal dále racionalizovat eh, tedy eh, závazky veřejného sektoru. Potom eh, ještě další věc, která se týká úlohy ECB v rámci trojky. Ten proces byl správně popsán a smlouva ESM stanoví, že komise jedná v kontaktu s ECB u programových otázek a u sledování programu. Jak e, předseda Draghi už zmínil, je dobře, že ECB je součástí trojky v dobách krize, v době takovéto závažné krize, e, jaké jsme svědky. Jako ECB neposkytujeme finance v rámci programu finanční pomoci, ale Evropská centrální banka, zejména území jako eh, Řecko, Irsko, ale také Španělsko a Portugalsko a Kypr, eh, poskytla eh, podstatné finanční prostředky, podstatnou podporu likviditě těchto zemí a proto máme silný zájem na účasti ve trojce protože tímto způsobem můžeme přispět svými znalostmi. A vy dobře víte, že mechanismus eh, přenosu eh, té peněžní politiky je eh, narušen. Máme tady fragmentace ve finančním sektoru a díky tomu změny monetární politiky, o, které rozhodu, o kterých rozhoduje řídící rada ECB, se těžko uplatňují na každou část eurozóny. A strukturální reformy, eh, které zde projednáváme s národními úřady eh, v euroskupině, ty strukturální reformy mají velice důležitý a vítaný eh, vedlejší efekt. A sice nejenom pomáhají podpořit konkurenceschopnost a flexibilitu, ale také pomohou vyřešit problémy, kterých jsme teď svědky v těch přenosových mechanismech peněžní politiky. Čím eh, více budeme schopni eh, rekapitalizovat bankovní sektor v těchto eh, zemích, tím více ty problémy, které teď vidíme v tom přenosovém mechanismu, je možné řešit. A ty problémy určitě nejsou tak zásadní u, tak jako byly před rokem, rokem a půl. Děkuji vám. Poslanci samozřejmě eh, mohou se vrátit eh, k vašim vystoupením eh, v dalším kole. Takže teď Gertiat Epping, Philip Lamberts, Marisa Matiesen a Niky Savela. Takže Gertejane. Děkuji, paní předsedkyně. Když slyším, jak tady dva hosté hovoří, tak mám ten dojem, eh, že zní jako eh, řečníci eh, Alenky v říši divů. Pokud se podívám na východiska, na předpoklady vašich prognoz, tak je jasné, že ty se pořád milí. V roce 2012 se v Řecku předpokládal růst 1,7, ale on byl nakonec pokles 6,7. Hm. A to je velký rozdíl. V roce 2011 to bylo o minus 2,6%, ale ve skutečnosti to bylo minus 7%. Trojka také eh, předpokládala nárůst eh, eh, zadluženosti na 125% HDP a stabilizaci na 150%, ale teď včetně restrukturalizace lidského roku v roce 2012 je to 169% a stejný fenomén se odehrává i u jiných Eh, zemí kolem Středozemního moře, takže vaše eh, eh, prognózy jsou, pánové, daleko horší než ty nejnespolehlivější předpovědi počasí, které já jsem kdy slyšel, takže na tom se asi shodneme. A institucionální ekonomové jako vy, vy tady hovoříte o um, nízké inflaci, ale my se naopak, jako tady pohybujeme v oblasti deflace a toho se bojí všichni. Některé e, země dokonce i mají sklouznout k tomu japonskému modelu. A proč? Já nechápu, proč. Proč jste eh, podcenili povahu krize? Všichni jste ekonomové, dobře jste studovali na uh, úctyhodných univerzitách, anebo uh, si něco nalháváte, tak jako se tomu občas stává v institucích. Kdy se, nebo tvrdíte, že euro je řešením všech problémů, anebo jste takový roztleskávači před uh, zklamanou eh, veřejností eh, a tím, že budete eh, tvrdit, že prosperita je za rohem, jak říkal jednou Herbert Hoover v době, kdy byla hodně daleko. Takže špatná data vedla ke špatnému hodnocení a špatným očekáváním a vedla ke špatné terapii, která tlačí ze, země ze politické, tedy hospodářské stagnace do politické krize, Eh, kterou nebudou schopni eh, vyrovnat nějakou eh, nějakým jenom uspůsobením. To, vede, to povede jednoho dne tak jak sociální explozi. Takže já rozhodně nevidím konec v tunelu, jako vidíte vy ve vašich milně podložených prognózách. Děkuji. To je poprvé, co jste kdy přetáhl, takže se vás to nechala ale eh, ti, co to udělali dříve, tak nebudou smět. Ano, děkuji. Vlastně jste už řekl mnohem lépe než já spoustu věcí, které bych eh, jinak řekl. Takže já mám pocit, že to je špatné e, slyšení. Vy nejste, e, vy nerozhodujete, vy, vy pouze radíte komisi, komise jedná za Eurogrupu, e, Euroskupinu, takže bychom měli ho, hovořit s Eurogrupu a že údajně tedy již za rohem je oživení. Je to těžké, ale už tam skoro jsme. Takže otázka. Vy říkáte, že jste technici na, e, na Evropskou centrální banku. Myslíte si, že dopisy zaslané Dragem Itálii, Irsku, Portugalsku, že spadají do kategorie technických instrukcí, nebo je to něco jiného? Mně to zní, trošku spíš jako politická omezení a ne technické instrukce. Teď opět vám oběma, kdo dává mandát? Na to jste Jaký je váš mandát? Od koho máte mandát? Protože jaký máte formální eh, mandát od euroskupiny? Máme nějaké memorandum o porozumění? Žádné eh, podrobnosti. My jim nedáme mandát, ale akceptujeme to. Takže vy jste vlastně uvesla tak to nám vysvětlete. A pak um, analýza udržitelnosti. Váš šéf nám říkal, že ta analýza udržitelnosti je politickým soudem. My víme, že Evropská centrální banka vás, DG Edfin, Kfin donutila akceptovat tu fantazii, že v roce 2010 20 eh, nebo 20 by mohl být řecký dluh um, udržitelný. A vy jste tehdy eh, stranili ECB. Takže jste velmi špatní, pokud jde o predikce, ale berete v, v úvahu určitou možnost jakési exploze v těchto zemích? A nebo si myslíte, že je to prostě těžké časy, ale že, to, že se to udrží? Takže prosím vás, minuta a půl, ne dvě minuty, jinak eh, nedojde na odpovědi. Mariza. Děkuji. A jsem ráda, že mohu položit otázky na Evropskou komisi, Evropskou centrální banku. Škoda, že tak nemůžeme učinit vůči FMI, nicméně oceňuji to úsilí vidět, kde je opravdová demokracie a kdo je za co zodpovědný. Už jsme viděli, jak toto vypadá. Trojka vaří, vlády poslouchají a občané jsou naprosto mimo jakéhokoliv procesu. Já musím vyjádřit své překvapení nad tím, co tu zaznělo od zástupců ECB a komise, co se týče plnění těch cílů, programů, které jsou podrobeny tedy zemí, které jsou podrobeny intervencím, protože postupně, jak vyprchávají lhuty té intervence trojky v různých zemích, tak se čím dál více jasněji prokazuje, že nejenom ta úsporná opatření jsou naprostým krachem, ale je také čím dál zřejmější, že prostřednictvím tohoto receptu to nevyřešíme. Takže vy máte určité ukazatele, my máme jiné ty úpravy, Eh, vedly k naprosté recesi, eh, pokles HDP o 7%, několik stovek dalších nezaměstnaných, desítky tisíc, kteří odcházejí měsíčně do zahraničí. Takže co je třeba učinit? My si myslíme, že tato destrukce nesloužila vůbec k ničemu a souhlasím s tím, že ve srovnání s předpoklady eh, trojky všichni ti meteorologové celého světa jsou, mají mnohem eh, větší pravdu a lepší odhady než vy. Pan de Roos tu velice jasně řekl, že ve skutečnosti program trojky není pro splňování cílu, ale proto, aby se využila krize jakožto eh, pretext toho, že tedy mm, se budou omezovat veřejné finance, snižovat platy a penze. A jasně jste tedy eh, řekl, že ten těžký veřejný sektor musí být omezen ve srovnání se soukromým. A paní předsedkyně, již se blížím ke konci, kdy konečně uznáte, že program trojky eh, neznamená plnit cíle, ale činit ideologické úpravy. Uh, Vážení kolegové, opravdu jsme velice omezeni časem. Já nemohu ale zase příliš vynakládat nátlak na ně, protože si přejeme, aby odpověděl naše otázky. A nyní Niky. Niky Savela, mám vás na seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat těmto hostům za na jejich eh, návštěvu a za to, co řekli. Eh, chtěla bych se zaměřit na ty země, kde došlo k intervenci. Tam jsme zaznamenali, že přesto že se jedná o země, které, jsou, které více méně tedy následovaly určitý program, program, který tam vnutila trojka, tak i přesto všechno, že došlo ke snížení platu, že došlo snižování příjmu, omezení daňových úniků a podvodu. Pokud to všechno podrobíme analýze pod lupou v těchto zemích, tak si uvědomíme, že až dosud tam nedošlo k žádné opravdu vážné investici, žádný prostředek ani v těch zemích, kterým se daří nejlíp. A proč? Není to proto, že by ten zahraniční kapitál uh, Eh, nepovažoval tyto země za lákavé, přestože náklady na pracovní sílu jsou tam nižší. Ehm, evropské kapitály se jednoduše neinvestují do těchto zemí a já se ptám, proč. Hm, děkuji, takže budeme uplatňovat zase stejný formát i na odpovědi. Zase tu zaznělo hodně otázek, jsou podobné a doufám, že si vyslechneme odpovědi první komise, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a chci poděkovat poslancům za různé otázky. A já se vynasnažím na ně zareagovat, možná ne úplně na všechny. Uh, Možná pokud bude další kolečko, tak rád budu v tom pokračovat. Co se týče těch předpovědí, to zaznělo v první otázce, pak to tu ještě druhý kolega připomněl. Takže v první řadě já naprosto chápu ty obavy, co se týče kvality předpovědí obecně a pak tady těch na programové země konkrétně. Komise toto bere velice vážně, všechny naše předpovědi se zakládají na ekonomickém dohledu v průběhu celého roku a maximálně se snažíme mít tak kvalitní, adekvátní předpovědi, jak jen je to možné. Samozřejmě někdy nemusíme být úspěšní, nejsme vždy perfektní, můžeme se dopouštět omylu. Nicméně obecně tedy jsme provedli celou řadu analýz, co se týče tedy vhodnosti našich předpovědí a a došli jsme k závěry tedy, že co se týče tedy té té přesnosti, tak výsledky jsou dobré. O těch programových zemích, já jsem to již zdůraznil od samého počátku, že v těchto zemích v období krize, v období nejistoty, to je naprosto bezprecedentní situace, krize v hospodářské měnové unii postihuje jednotnou měnu, nemáme vyměné směné sazby a to všechno je velice složité pro to, abychom činili jakékoliv předpovědi. Takže prosím, apeluji na vaše pochopení spíše, než abyste nás kritizovali, že za daných okolností, kdy připravujeme tyto předpovědi, způsobují, že je to opravdu velice nejasné, složité. U těch programových eh, zemí samozřejmě ani jiné odhady nebyly zdaleka lepší než ty naše. Samozřejmě u Řecka se to nepos, eh, velice nepovedlo, ale i z jiných důvodů. A máme tu i různé nové prvky, které se zaplň, zapojí do hry. Ehm, podrobujeme analýze bankovnictví, dochází ale také k přesunu toho rizikového chování Máme tu různé nákazové efekty, to zase ohrožuje naše odhady a zapracování konkrétních prvků do těch předpovědí. Ty naše odhady se zakládají tedy připravujeme společně mezi třemi institucemi, jak jsem tedy řekl, jsou podrobeny diskuze, snažíme se dosáhnout zhody mezi třemi institucemi. A Základní scénář je tedy to, co připravíme pro naše rozhodování. Případ Řecka. Rozdíl mezi výsledky a předpovědí tam tedy ten byl podstatnější než u jiných zemích. My jsme se na to zaměřili, bylo to obtížné, je tady ale jasné, že ten první rok, když se podíváte na předpovědi a výsledky, tam jsme se velice blížili výsledkům. Nicméně situace se podstatně zhoršila po tom prvním roce programu. E, tam došlo k plnému odklonu od toho programu. Vy tím chcete říct, že to fungovalo? E, celé ty okolnosti toho programu byly úplně odlišné ve srovnání s počátkem. Pak zhoršení situace v eurozóně, globální ekonomika, to v tomto roce bylo mnohem horší než v tom prvním roce. Toto všechno tedy byly okolnosti, s kterými jsme nemohli úplně od počátku počítat, ale samozřejmě uvědomujeme si to a ponaučíme si i do budoucna. Co se týče Kypru, tam jsme odhadli tedy omezení růstu na 8%, může to vypadat konzervativně, nicméně musíme tady být opatrní zase, abychom to nepřehnali a nebyli příliš pesimističtí u těch našich odhadů. Takže vidím eh, tedy, že nejen vy, ale i my to bereme velice vážně. Pak co se týče mandátu, mandát máme od Euroskupiny od členských států. Pokud tu zahájíme nějaký program, předtím než začne probíhat diskuze, eh, i v komisi o tom hovořím s místopředsedou, ale také s předsedou Euroskupiny a rozhodnutí připadá na členské státy. V průběhu misí panuje neustálý kontakt mezi šéfem mise, a předsedou Euroskupiny. Provádíme i, euro, provádíme i konference s členy Euroskupiny, to znamená výměna názorů, té máme hodně, tak neříkejte, že operujeme izolovaně, to rozhodně ne, už od samotného počátku všichni vědí, jak ten program konkrétně vypadá, neustále se to prověřuje, nakonec eh, se projednává i memorandum pochopení s členskými státy a postupně se to samozřejmě propracovává projednává. Je to zdlouhavý proces a členské státy jsou tam vždy zapojemny, takže neříkejte, že to děláme sami a že neexistuje žádný feedback ani žádné pokyny od členských států. A pak ESA, pokud mám čas, paní předsedkyně, předsedkyně, ne, já se obávám, že nemáme čas. Tím časem je to jako s těmi vašimi předpověďmi, takže nyní ECB. Thank you, madam. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, mm, navážu eh, na předřečníka. K těm prognózám, když se na to díváme tedy zpětně, zejména u těch eh, řeckých makroekonomických prognóz, tak samozřejmě jsou vždycky věci, které jsme mohli udělat lépe nebo jinak. Ale musíme ta rozhodnutí posuzovat vzhledem k informacím, které jsme měli k dispozici v dané době. Víme, že ty informace byly, eh, nebo ty, eh, že, že to bylo na základě eh, informací, které jsme měli v květnu 2010 a tehdy ten program byl ještě načrtnut velice neúplně. Když jsme byli v Atenách v dubnu 2010, tak deficit za předchozích rok měl být nějakých 12, 12,5%. A ta statistické údaje byly úplně špatně. O roka půl se ukázalo, že to bylo 15%, 15,6%. Tak to samotné eh, mělo zásadní dopad. My jsme neznali eh, tu přesnou situaci eh, v řecké ekonomice ve veřejném sektoru. Samozřejmě eh, je, eh, je jasné, že v na jaře 2010 jsme eh, vůbec nemohli znát ty administrativní problémy, které se nahromadily v této zemi. To nebylo zřejmé. A rád bych také řekl, že tady byly zásadní odklady reform slíbených a byla ta situace v roce 2012, kdy to podkopalo důvěru, byla tam politická krize, která ještě k nedostatečné implementaci eh, podkopávala eh, důvěru. Ta důvěra padala vzhledem k politické krizi, tak samozřejmě potom ta situace se mnohem eh, horší oproti prognóze staré dva roky, do které jste nepočítali v politickou krizi nebo nedostatečnou implementaci. A potom ty odhady byly většinou, většinou více optimistické. Oni v Atenách říkali, že ty naše eh, předpovědi jsou vlastně příliš eh, optimistické. Eh, pardon, pesimistické. A potom i ještě k tomu, jestli vidíme světlo na konci tunelu. No, obyčejně eh, ty, eh, ta čísla o nezaměstnanosti, to jsou eh, zpětné údaje. Není překvapivé, že zaměstnanost se zatím nezlepšuje ve většině programových zemí. Začala se zlepšovat v Irsku, ale u těch dalších indikátorů, jako je konkurenceschopnost, zásadní snížení veřejného deficitu a posílení výsledek bank, všechny tyhle indikátory, všechny tyhle informace ukazují eh, pozitivní vývoj a ukazuje, eh, ukazují, že eh, růst se do těch zemí navrátí v nadcházejících letech. Potom k deflaci. Myslím, že jste říkali, že v některých zemích máme deflaci. Ano, tak to je. A také jste se k tomu dívali poměrně, na to dívali poměrně negativně. Uvnitř eurozóny. Ehm, když se musí upravovat konkurenceschopnost, tak to není samo špatné o sobě. Spotřebitelé budou mít nižší ceny. Konkurenceschopnost všech těch e, zemí, e, pokud jde o eurozónu, bude narůstat, bude se to zlepšovat, takže e, nesměšujte tu situaci, kdy máme relativní změnu cen v zemích, jako je Řecko, protože tam je třeba zvýšit konkurenceschopnost s eurozónou, kde nemáme eh, žádný problém s deflací. A teď eh, závěrem k tomu, co eh, říkal Sebastian. Já jsem řekl, že jsme se spletli u prognózy původně v případě Řecka. A zmínil jsem z jakých důvodů, ale u Jirska a ty předpovědi byly dobré. A tam většina institucí soukromého sektoru padal, eh, počítala s pádem Irska a my jsme to probírali s úřady v rámci programu a implementaci programu jsme s nimi probírali a teď ta situace vypadá mnohem eh, lépe, než eh, si mysleli na soukromých trzích před dvěma lety, takže ono je to velice obtížné, ale nemůžete říkat, že trojka se nesnaží dobře dělat svoji práci a správně prognozovat. Je zajímavé, že delegace Ekonu v Británii minulý týden eh, slyšela o špatné inflaci, která probíhá a ECB nám teď říká, že v některých eh, zemích máme správný typ deflace. Tak ono je to něco jako s cholesterolem. Můžete mít ten špatný a ten dobrý. A teď poslední tři otázky. Werner Lange, Diogo Feo a Anipodimata. Podimata. na tlumočení eh, bude eh, těch otázek a pravděpodobně nám dojde na, tlum, na odpovědi. Dobrá, děkuji. Po všech těch eh, otázkách to řeknu velice stručně. Vy jste, nebo máte mandát ministrů financí a komise a proč se Mezinárodní nový fond zdráhal zde dnes vystoupit. Myslíte si, že to je E, tím, že odlišně e, hodnotí tu situaci? A druhá otázka. Když se podíváte e, na to zpětně, hovořili jste o prognózách. Ono, já souhlasím, že prognózy lze dělat spolehlivě jenom se s jistými čísly. Co byste udělali dneska jinak? Jak po zkušenostech z před více než tří let by vypadaly vaše dnešní doporučení? Jak byste to dnes hodnotili jinak? A potom třetí stručná otázka. Jaká byla spolupráce s místními úřady po, eh, v, těch, v těch jednotlivých eh, zemích programu? Diogo. Diogo, prosím. Děkuji, Sharon. Já bych na úvod chtěl říci, že souhlasím s tím, že země, které neměly svoje uh, svoji bilanci v pořádku, museli přistoupit k určitým úpravám proto, aby mohli zdravě růst. Chci také zdůraznit to, že nechápu, když tu dnes slyším prohlášení poslanců ze stran, kteří byli u moci, jako je to v případě Portugalsko, a právě vedli zemi k těm uh, potížím a odsouhlasili tedy intervenci úsporných programů, tak nyní hovoří proti. My tu hovoříme o neúspěchu těch programů pro přizpůsobení nebo nemožnost nalézt řešení u těchto zemí v krizi. Myslím si, že ty programy se týkají sociálního plánu. Počty nezaměstnaných to jsou úplně alarmující čísla a já bych proto rád věděl, Zda pokud bereme v potaz tato čísla, tak zda Evropská komise či Evropská centrální banka eh, je toho názoru i nadále, že ty programy byly dobře vypracovány, anebo zda usuzují a přiznávají, že tedy to bylo takové trošku narychlo sešité opatření. Za druhé, eh, měla tu být větší míra flexibility právě vůči eh, dané situaci, že tedy ty mezinárodní instituce již tehdy zdůrazňovali jinou cestu. Proč tedy trojka tehdy ty programy neučinila dostatečně flexibilní? A za třetí, máme tu nyní země, které mají eh, naprosto odlišné reality. Jiné bankovnictví v Irsku, na Kypru, jiné způsoby eh, řešení otázek v Portugalsku. Ale tyto tři země jsou podrobeny stejným receptům, stejným postupům na tu úpravu? Děkuji. Ani, děkuji eh, Sharon jen velice stročně a konkrétně se zeptám pana Deruse. Pan Derus, tato diskuze je velice dobře načasována. Zase to byla další Eh, načasovaná revize, která se týká Řecka a jak je to zdůrazněno, Řecko dosáhne toho primárního přebytku eh, příštím roce a komise ale toto do určitého do určité míry spochybnila, zda je toto udržitelné a vy tedy nyní budete muset toto zhodnotit do konce roku, takže já se ptám, zda tento primární přebytek můžeme učinit udržitelným. Myslíte si, že bude zapotřebí dalších fiskálních opatření? Toto je předmětem diskuze. A další ještě snižování zdrojů v reálné ekonomice může vést k tomu, že tento reálný přebytek bude udržitelnější a pak tedy přijde to ozdravení. A poslední otázka k tomu, co tu nadnesli mnozí kolegové. Berete v potaz i sociální a politickou dimenzi, dimenzi té politické sociální stability, což je úplný předpoklad pro úspěšné implementace těch programů. Děkuji. Děkuji a nyní tedy odpovědi. V první řadě bych chtěla poděkovat eh, tlumočníkům, kteří nám umožnili další čtvrt hodinku navíc, ale nyní tedy asi budou muset odejít.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 by and large the design of the programme uh, was, appropriate. that is also um, i guess uh, the assessment of the different institutions on, this based on what we knew at the time. na základě toho co jsme uh, tedy uh, tehdy dělali, tak teď máme jiný systém, jiná pravidla. Teď tedy máme. Tehdy jsme si mysleli, že to je vhodné ale eh, kdybychom měli vymyslet něco, co by mělo být bývalo, eh, být bývalo něco jiného, tak já bych zdůraznil a eh, tři věci. Větší důraz na konkurenceschopnost, jak asi víte, tak v prvním programu nebyla tady žádná žádost, nebo hodně se tady trvalo na těch mzdách soukromého sektoru. A to se neprojednávalo. A potom ta konkurenceschopnost byla problém a ty mzdy soukromého sektoru se dostatečně rychle nepřizpůsobily. Potom eh, finanční stabilizace a, rekapitalizace soukromého sektoru a restrukturalizace. Tak eh, eh, to přišlo ale poměrně s odkladem. Došlo k restrukturalizaci řeckých bank Takže další eh, věc eh, a s tím máme problém. Potom eh, za třetí bychom bývali měli problém s schopností veřejné zprávy implementovat takové rozsáhlé programy. A to je další věc. Technickou pomoc jsme poskytli později. Komise nasadila velké zdroje na technickou pomoc, ale to byl zásadní problém, který byl také součástí toho, co eh, ostatní eh, země tedy vytvořily. Potom otázka nezaměstnanosti. Ta je opravdu velice vysoká. A reakce eh, pracovního trhu byla samozřejmě silnější. A nejenom u programových zemí, ale i také u dalších zemí. Nicméně vyvážení ekonomiky z neobchodovatelných na obchodovatelné komodity A potom eh, další eh, záležitosti reakce pracovního trhu byla eh, silnější, než jsme si mysleli. Nikdo, žádný model by býval nepřišel s takovouto reakcí pracovního trhu. Flexibilita programu. Já bych zdůraznil, ano, je tady velká flexibilita ve dvou ohledech. Dokonce i když ty eh, země mají eh, do značné míry eh, stejné problémy. Tak pokud si srovnáte memorandum o porozumění mezi Irskem a Řeckem, tak je tady zásadní rozdíl. U Irska jsme měli velké zaměření na bankovní sektor. A flexibilita ekonomiky je vyšší než v Řecku a, a otázka a strukturální reform je, e, ta, ta, tam je to rozvinutější než v Irsku. Takže to je taková podmíněná kondicionalita na základě toho, co e, vidíme. A druhý e, prvek flexibility je, že změny jsou možné. A to memorandum o porozumění je živý organismus. A to emory se může změnit. Může se změnit. Buď eh, o to požádá trojka nebo členské státy. Pokud oni eh, nabídnou stejné výsledky, dobře. Ale MRU eh, není nic, není nic mimořádného. A už jsem prakticky skončil. Je tady otázka, k eh, Řecku. Proč čekáme? Čekáme proto, že bychom eh, chtěli ta oznamená čísla za rok 2013 a ta eh, přijdou z Řeckého statistického úřadu ne v konci roku, ale v dubnu 2014. Tehdy bude znát výsledky roku 2013. Proč musíme čekat? Mimo jiné také proto, že vždycky jsou nějaké nedoplatky, musíme počkat na konec roku a potom posouzení Elstatu, Eurostatu mm, přinesou čísla na rok 2013 a na základě toho bude e, skupina e, e, Eurogroup rozhodovat v listopadu a prosinci na budoucí opatření. Ano, bude, budou stále nezbytná, protože, jak asi víte, doufáme, že budou mít malý primární přebytek teď, ale hlavním cílem je aby, drh byl, aby dluh byl udržitelný dlouhodobě. Takže je tady stále co eh, přizpůsobovat. Jsou tady, eh, nebo bylo dosaženo obrovských pokroků, ale jsou tady ještě pořád určité kroky, které je třeba učinit. A teď to musíme hodně udělat eh, k výběru daní a či, či na to se musíme zaměřit. A poslední věc, to je sociálně, myslím, velmi důležitá věc, paní předsedkyně. Programy se zaměřují na sociální otázky. Dobře víme, že eh, to břemeno je třeba rozdělit rovnoměrně. Víme, že pokud tady je určité vnímání eh, nerovného rozdělení břemene, je to špatné pro ekonomiku a podkopává to podporu veřejnosti a politickou podporu. Takže eh, spravedlivé rozdělení zátěže je důležité. Boj proti daňovým únikům, to je klíč. Také pro politickou podporu ekonomiky. A proto, eh, proto eh, tedy máme tuto, toto. A potom sociální ohledy. Ve všech programových zemích jsou opatření, která mají pomoci snížit dopady na ty nízkopříjmové eh, skupiny. Máme tam vyhrazené eh, speciální eh, nárazníky pro ně. Síť zabezpečení. V Řecku je program na posílení síť sociálního zabezpečení i ve spolupráci s Světovou bankou budou probíhat. A potom jsou tady snahy zlepšit sociální předpisy také zdravotnictví. E, všechny ty země chtějí mít lepší, e, spravedlivější e, financování zdravotní péče a přístup ke zdravotní péči to tam také není, takže to je také sociální záležitost zabudovaná do toho. Také musím říci, že podle jirské vlády programy finanční asistence nesmírně pomohly. To uznala irská vláda, že bez těch programů základní veřejné služby eh, by eh, byly přerušeny. A znovu by byly nejvíce o eh, vlivněny. Čili tolik tedy v odpovědi na vaše otázky, paní předsedkyně. Děkuji a na závěr Evropská centrální banka. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. Mohu to říct stručněji, protože v podstatě to bylo nastíněno velmi dobře. A jak tomu jenom připojím k té střelní dimenzi, a tak jako otázka toho, co bychom možná udělali jinak. Možná bychom od samého počátku, a tady teď eh, myslím zejména na Řecko, vynaložili ještě více eh, tlaku na reformu trhu s produkty. Byli jsme překvapeni, jak silné byly některé Eh, zažité dělčí eh, zájmové skupiny, které eh, se stavěly proti reformě. A tyto skupiny, které zdržují, rozmělňují reformy tím či oním způsobem, to jsou většinou ti, kteřím se daří lépe. To jsou ti lidé, kteří chrání poměrně bohaté skupiny, bohaté podnikatele nebo lidé s poměrně vysokými příjmy. Takže otevření těch základních produktových trhů odstranění neodůvodnění privilegií, které umožní některým sektorům, profesím držet ceny vysoko na úkor eh, obyčejných spotřebitelů. To je důležité. My jsme to původně měli od začátku v tom programu pro Řecko, ale z hlediska návrhu a doporučení ze strany vlády toho příliš mnoho nepřicházelo, takže v průběhu programu jsme pak sami navrhli, jakým způsobem můžeme pokročit eh, v této věci. Ty reformy mnohokrát pomohly sociální spravedlnosti. A dále, pokud hovoříme o spra- daňové zprávě, daňové uniky většinou podkopávají sociální spravedlnost a my jsme kladli velký důraz na to, abychom pomohli řeckým orgánům eh, zlepšit eh, boj s daňovými uniky. A myslím, že to je tedy z mé strany pro tuto chvíli vše. Myslím, že jsme tady slyšeli dobré příklady našeho úsilí. Když e, hovoříme s vládou, jsme opravdu znepokojeni a zleží nám zde těch, kteří nejvíce trpí. Máme společný cíl s našimi partnery v Trojce a s vládami. Chceme překonat krizi co nejdřív. Chceme položit základy pro vyšší příjmy. Ale chceme také, aby byly ekonomiky odolnější vůči budoucím eh, šokům. A když se podíváme na ekonomické struktury, vidíme, že často tato struktura zvýšila sociální dopady a nezaměstnanost. Nechceme, aby jsme měli stejnou situaci příště, až budeme eh, čelit jakékoliv eh, krizi souvisící s ekonomikou nebo s ropou nebo s čímkoliv. Takže buďme již nyní připraveni odolnější na tyto situace, aby tyto země potom mohly přestát bouřit další krize s menším zvýšením nezaměstnanosti, s nižšími sociálními náklady. To je naším společným, cíl, společným cílkem v trojce. A sdílí to také, myslím, že i ministři euroskupiny a předpokládám i v této sněmovně. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem našim řečníkům mohli bychom, bychom strávit eh, celé odpoledne jenom v jednom v jedním panelu. Omlouvám se, že to bylo jako uspěchané, ano, sdílíme stejné cíle, ukončit krizi a znovu nastartovat růst a stabilitu, ale myslím, že je zřejmé, že to eh, jasné angažma ze strany parlamentu a lidí si vyžádá ještě vědět více, co se děje, když se to děje a ne až retrospektivně. Budeme pokračovat v našich diskuzích. Děkuji.